Uh, uh, Vážení kolegové, uh, vidím vás tady již spoustu přítomných. Usaďte se, prosím. Pro, přijmeme program, doufám, že souhlasíte. Asi jste byli informováni o zrušení bodu 5, což je předkladová zpráva o informacích o doprovázejících e, převody prostředků. Potom e, další e, bod peň, praní špinavých peněz, paní Karen zpravodajka, taktéž. A potom u bodu 10 hlavní informační dokumenty pro informační produkty, eh, to je zpráva paní eh, Beres, tak to bylo odloženo. Zítra začneme v 10 výměnou názoru k evropskému eh, semestru a další informace, další sdělení přinesu po výměně názoru s panem komisařem. Ale musím vám říci, že tedy zítra začneme v 10, ale výměna s národními parlamenty proběhne odpoledne od 3 do a potom ještě budou, bude eh, zasedání eh, výboru další. Takže jako vždycky tady vítám pana komisaře. Je nám velkým potěšením, že máme možnost si s vámi vyměnit názory na poslední vývoj na finančních trzích. Pan komisař se právě vrátil ze zasedání Ecofinu ve Vilniusu, takže jistě eh, s námi bude hovořit o iniciativách tam projednávaných, o financování eh, malých a středních podniků, o ESM a možnosti, že ne, eh, země mimo eurozóny by se do toho mohly zapojit, například pro Británii, financování zvolený, z toho by bylo zajímavé. A mm, dnes je tedy den eh, po eh, pátém výročí pádu Lehman Brothers, takže eh, se také podíváme, jak daleko jsme to dotáhli z regulací v této oblasti. Noviny jsou plné zpráv o bývalých šéfech eh, bank, eh, například Boba Diamond z Barclays, který tvrdí, že potřebujeme větší transparentnost, větší standardizaci, zlepšení eh, ochrany spotřebitele na trzích a že se tomu, že se toho nedělá dost proto, aby se skončilo eh, s velkými bankami, které jsou příliš velké na to, aby zkrachovaly. Abychom to pochopili, eh, je nám jasné, že potřebujeme silného komisaře pro finanční eh, regulaci. Já myslím, že jsme toho dosáhli hodně. Pane komisaře, já vám teď předám slovo a mm, potom dáme slovo zájemcům o dotazy. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, zdravím všechny přítomné. Velice mě eh, povzbuzují eh, slova eh, paní kolegyně, kterou jsem ostatně několikrát potkal za poslední tři roky. I když v tomto bankovním prostředí se spotkávám s mnoha lidmi, kteří mají trochu krátkou paměť. Jak jsem zmínil, ani já, ani vy nemáme právo mít krátkou paměť. Eh, musíme eh, znát eh, důvody té bankovní krize, kdy včerejší den vlastně jsme si připomínali páté výročí krachu Lehman Brothers. A právě proto nemůžeme mít krátkou paměť. A v tomto voluntaristickém duchu bychom chtěli si připomenout že se snažíme krizi řešit, ale ještě nejsme na konci tohoto eh, snažení. Rozhodně ještě nemůžeme být uspokojeni a spokojeni se vším. Eh, ovšem podobně jako na G20 v Petrohradě a podobně jako na Ecofinu, eh, kterého jsem se zúčastnil v sobotu, ostatně se Sharon Bowles. Musíme si tedy v tomto duchu připomenout, že máme hodně práce před sebou, abychom vyvodili Eh, první závěry z této krize a aby naše mm, konání bylo uznáno. Eh, byl přítomen také eh, guvernér a také ministři nás pozbudili, abychom pokračovali v práci, kterou odvádíme, abychom obnovili alespoň relativní stabilitu na finančních trzích. Ale dámy a pánové, poslanci a poslankyně, já bych chtěl především říci, že teď je doba na to, abychom byli velice obezřetní, abychom konali, abychom eh, vytvářeli bilance a nikoli, abychom byli eh, uspokojení, abychom pokračovali ve strukturálních reformách v našich jednotlivých zemích. Ještě není dostatečná konkurenceschopnost a dynamika, je třeba eh, očistit veřejné finance a e, to jsou vlastně velice důležité nástroje rozpočtové e, politiky a dále také posilovat to, co je naším důležitým dnešním úkolem, e, posilovat solidnost finančního sektoru. Situace ve finančním sektoru se zlepšuje, i když je to samozřejmě jen relativní. Úroveň kapitálu a Eh, situace evropských bank je srovnatelná eh, se spojenými státy a je to dnes nad eh, povinným minimem stanoveným předpisy. Kapitálová situace je lepší než těch 11 což bylo číslo, které jsme dostali od centrální, Evropské centrální banky ve Vilniusu. Ale jak jsem řekl, hodně ještě zbývá udělat. Začněme tou největší prioritou, absolutní prioritou, což je bankovní unie. E, to je náš největší společný projekt a říkám to tady v tomto sále a také jsem to řekl ve čtvrtek e, ve Štrasburku při tom velmi důležitém hlasování. Ostatně pro vnější pozorovatele můžeme říci, že minulý týden dal tři velmi důležitá hlasování. Bylo to hlasování o zneužívání trhu paní McCarthy, to ví velmi dobře. Dále hypoteční úvěry byl druhé hlasování a třetí velice důležité hlasování eh, bylo o bankovním dozoru v eurozóně. Já bych eh, také chtěl připomenout, že chceme-li vytvořit bankovní unii v eurozóně, pak je stále ještě je třeba vytvořit, vytvářet single rule book ve všech těch zemích, kde je euro, protože bankovní unie to znamená uh, uplatňovat single rule book eh, v eurozóně, i když integrovaným a účinnějším způsobem je třeba to uplatňovat především tedy v eurozóně. Ovšem ten eh, single rule book musíme mít, zatím to tak ještě není. Uh, a je to mu tak u Capital Requirement Fund. A e, pokud jde o roztříštěnost bank, tady myslím, že jsme učinili velkou etapu e, s tím textem o solidnosti bank. Zbývají nám některá další témata, na kterých musíme dále pracovat, aby to bankovní sektor byl konzistentnější. Mám na mysli eh, eh, daně, mám na mysli řízení podniků a mám na mysli také eh, právo podniků. To všechno jsou úkoly do nejbližší budoucnosti. V Single Rule Book je, jak ví dobře Peter Simon, otázka záruk vkladu a Gunnar, který na tom hodně pracuje, si uvědomuje, že tady je také směrnice o BRRD. Single Rule Book to je samozřejmě zapotřebí integrovaným způsobem uvést do praxe, včetně bankovní unie a eh, mnozí z vás na tom velmi intenzivně pracovali. A pak je tady samozřejmě eh, tato další otázka. Ministři o tom dlouze hovořili na obědě v pátek já jsem se toho obědu také zúčastnil. A co k tomu mohu říci? Během oběda proběhla velice mm, výrazná diskuse. Je to spochopitelné u tak složitého tématu, finančně i právně složitého. Konstatoval jsem, že bylo všeobecně sdílená vůle ministrů i guvernérů pokročit vpřed a pokročit vpřed rychle. Nikdo nespochybňuje, eh, že je urgentní mít ten druhý pilíř bankovní unie. Diskuse se jednak týkala právního základu návrhu článku 114 smlouvy a e, s naší vlastní právní službou i správní službou rady i správní e, službou centrální banky se domníváme, že právě článek 114 je tady velmi užitečným nástrojem, nejoperativnějším nástrojem e, pro absolvování druhé etapy bankovní unie. Dámy a pánové, já to musím ještě jednou zopakovat, že do budoucna by Změna smlouvy, jak řekl pan Schäuble, eh, minister eh, Německa, bylo možné změnit smlouvou, aby se ještě systém dále zlepšil. Ale jakmile bude text odhlasován, můžeme jeho uplatnit v praxi a nečekat na nějakou změnu ve smlouvě. Je tady také otázka úlohy komise, tak jak je to navrhováno a také eh, jak, eh, jak financovat celou tuto otázku. Já eh, bych chtěl ještě říci, že jsem připraven pracovat na dynamickém kompromisu, jako tomu bylo i v případě bankovního dohledu. Jediná ta červená linie pro mě je, aby to byl systém funkční. To je linie, za kterou nemůžeme překročit. Je třeba vyvodit um, uh, důsledky z, toho, z těch krizí, které jsme prožili, včetně Dexie, a uh, také prostě um, Eh, si uvědomit, že jsou některé orgány, které neví, jak se scházet, jak věci řešit společně a podobně. Musíme tedy eh, najít způsob, jak správným způsobem eh, věci řešit. A s touto poznámkou chci říci, že jsem připraven hledat kompromis, jednat jak s parlamentem, tak s radou ministrů. Kromě bankovní unie a kromě toho single rule book, který je třeba dokončit, je tady otázka všech dalších iniciativ na našem programu, iniciativ, které vás dnes velmi uh, zaobírají, zaobíráte se jimi. E, Chtěl bych, aby členské státy, kterým ostatně napíšu dopis, mohly co nejrychleji pokročit při implementaci Eh, textu o zneužívání trhu. To je klíč zavedení morálního aspektu eh, do praxe. A všeobecně bych ještě rád dodal, že jsou tady celé eh, řady dalších bodů, které, na kterých se pracuje, nebo se již blíží k dokončení. MIFID, to je také důležité který také musíme uplatňovat Omnibus 2 tak to si myslím, že je něco, kde už se nacházíme v té úplně závěrečné fázi a dohoda bude možná podle mě do několik týdnů. A teď ještě další e, materiál, kde je zpravodajem Swinberg, tak tam si e, litevské předsednictví domnívá, že se k tomu rada e, postaví velmi kladně. A teď ještě o úloze spotřebitelů, to je jedna z mých priorit v roce 2013, TRIPS s kolegyní Beres, potom otázky kolem pojišťovnictví, kde je zpravodajem kolega Langen a pak dokument pana Kluteho, který se týká základního bankovního účtu. Já si skutečně přeji, aby všechny tyto texty dospěly do konečného stádia ještě před evropskými volbami, protože oni se týkají spotřeby a ukazují Evropu, konkrétní Evropu občanů. V této souvislosti hlasování parlamentu o směrnici eh, hypotékový eh, účet je zase dalším eh, dokumentem, dalším textem, který je pro mě zásadní. Musím říct, že eh, ještě telegraficky zmíním další, transparentnost a srovnatelnost bankovních nákladů, bankovních poplatků, to lidi velmi zajímá, zjednodušení, mobilita při změně bankovního účtu, Eh, potom referenční údaje a jejich začlenění a pak ještě systém, eh, bankovní paralelní systém. Chci říct ještě jednou, že komise má v úmyslu v říjnu předložit eh, s dodatečným předstihem další texty. Jedná se o stále stejné týmy a já jim tímto děkuji. Konkrétně se týká toto úsilí Likanenovy zprávy a chci tady e, říct, že se jedná o strukturální reformu bank a e, zprávy, a zprávy, iniciativní zprávy paní Arlen e, McCarthy, které tímto děkuji. Pak je tady ještě chci říct, ještě jedna věc, kterou chci říct, a to, že je třeba výraznit úlohu eh, dozoru a eh, celkové transparentnosti, je třeba reformovat sektor auditu a také eh, ještě zdůraznit boj proti praní špinavých peněz a nedostatečnému odvodu daní z podniků. Závěrem bych chtěl říct ještě něco k tomu, co jsem již uvedl v začátku. Jedná se o právní normy, které mají za cíl Eh, nasměrovat náš kapitál spíš k produktivnímu eh, cíli než k eh, pouhým spekulacím. Je třeba vše postavit na pevnějších základech a dát tady finančním trhům občas i nějaké povinnosti, aby více sloužili spotřebitelům a ne pouze svým vlastním zájmům, jak jsme toho byli svědky příliš příliš často posledních 20 let. Začali jsme také jednání eh, vyplývající z odpovědí na naší zelenou knihu. Těch reakcí bylo mnoho a my eh, chceme eh, teď tady definovat určitý počet aktivit, abychom se nasměrovali proaktivně tak jak jsme to začali už s pasem pro rizikový kapitál a také v oblasti práce, která se týká tzv takzvaného crowdfundingu chci říct, dámy a pánové, eh, v tuto chvíli, že dalek jsem toho, abych se tady věnoval nějakému eh, výčtu eh, úspěchu a kájel se sebeuspokojením. Je to prostě tak, že pět let po Lehman Brothers, tři roky poté, co jsme o těchto věcech poprvé vážně hovořili, je tomu tak, že nejchudší evropští občané stále ještě na svých bedrech nesou důsledky eh, ekonomické a sociální krize na tomto kontinentu. Proto je třeba být velice aktivní, velice bedlivý, eh, velice voluntaristický. To je totiž ekonomická podmínka eh, na startování růstu a je to také správná politická odpověď rostoucím vlnám populismu, které se v Evropské Eh, unii objevují. Děkuji vám za pozornost a čekám na vaše dotazy. Eh, Dobrá, vážení kolegové, mám tady 17 přihlášených eh, do debatu. Myslím, že když budete spolupracovat s pravidly, která byla stanovena výborem a koordinátory, nikoli mnou, tak budeme mít pětiminutovou debatu. Máme tady asi hodinu o 25, takže komisař, pan komisař nemusí eh, odejít v eh, pět nutně. A začneme s EPP, takže pět minut otázka, odpověď rovnou. Že? Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, máte pravdu, když říkáte, že e, se nemůžeme teď plácat po ramenou a něco balancovat, e, něco e, teď uzavírat. Máme před sebou ještě v rámci tohoto volebního období několik měsíců práce, ale něco se určitě podařilo. Vy jste tady hovořil o právních normách, které jsou nastartovány, které dospěly už k finiši díky těsné spolupráci Rady s parlamentem parlamentem a samozřejmě nezastupitelnou roli hraje komise. Je třeba si uvědomit, že jsme něco dokázali, když se podíváme na to, z čeho jsme vyšli. Ale e, myslím, že je rozumné tady opravdu důrazně e, vyzdvihnout roli Evropské unie, která e, se úspěšně pokusila eh, věci napravovat, začít napravovat a eh, že je tedy třeba vzít v potaz reality. realitu. Tady není otázka nějakého přehnaného počtu norem. To vůbec ne. Chtěl bych se vrátit k něčemu, co jste říkal v úvodu. Konkrétně E, toho hodnocení e, amerického bankovního sektoru a evropského bankovního sektoru. Přes všechno, co již bylo vykonáno, e, někdy čteme od odborníků, že údajně je evropský bankovní sektor slabší než ten americký. Zajímal by mě váš názor. Děkuji, pane komisaři. Výborně, prosím, pane komisaři. To je nesmírně závažná otázka. Poté, co jsme samozřejmě připomněli, eh, co je třeba připomenout rozdíl eh, mezi našimi dvěma bankovními sektory a jak se k tomu stavíme. Chci připomenout, že evropský bankovní sektor je velice různorodý a financuje 75 naší ekonomiky, zatímco v, Evrops- eh, v Spojených státech financuje bankovní sektor 25 ekonomik. My máme bazilejské dohody a ty, to, to se týká 8300 bank, zatímco tato pravidla se ve Spojených státech budou e, týkat nějakých 30 bankovních domů. Takže zase velký nepoměr. Chci ovšem, pane Goze, si říci, že e, velmi e, bedlivě bedlivě sleduji tato hodnocení e, mezi našimi dvěma sektory, protože tady je samozřejmě velká vzájemná provázanost a závislost. E, bylo tady také připomenuto panem Enrios OBEA a novým dohlížitelským e, orgánem Evropskou centrální bankou, že se situace v tomto směru mnohem zlepšila. Vlastní kapitál jeho situace se velmi vyjasnila a co se týče Eh, dobrého kapitálu, tak je to kolem 11 OBA vydala nedávno nové údaje eh, eh, v tom Eh, už jsme nad úrovní eh, toho minimálu, minima, je to, eh, je to velká část nad 7% i nad 9%, tak jak to bylo stanoveno v minulém roce. Teď hovořím o tom takzvaném nejlepším kapitálu. Zatímco procento ve Spojených státech je zhruba 13,5, u nás je to 12,75. U leverage ratio jsme ve Spojených státech na úrovni 80, 99 eh, a v Evropě 3,61. Zase v dalších ohledech je to 34% ve Spojených státech, 32% v evropské eh, bankovním sektoru. Takže ty údaje jsou si docela obdobné, eh, nicméně i přes tu srovnatelnou situaci musíme i nadále být velice velice eh, obezřetní. Eh, v Evropské unii máme některé velké bankovní domy, ale pak řadu malých bank z těch 8400, proto je třeba eh, dělat ty stres testy a to bude nesmírně důležité. V tom musíme i nadále pokračovat. Skvělé, takže se nám to podařilo na do pěti minut, takže další otázka za SAD Peter Simon. Vážený pane komisaři, děkuji vám eh, za eh, výklad k bankovní unii. Zejména moje otázka se týká eh, německého stanoviska, čili do jaké míry konečně můžeme odstranit daňového poplatníka z frontové linie a můžeme ukončit bankovní unii. Komise naštěstí ten dobrý návrh, tedy předložila návrh k likvidaci a Eh, revitalizaci bank. Eh, měli bychom eh, jednotný systém, který by nám pomohl znovu objevit, obnovit evropský bankovní trh, ale spolková vláda je proti. Má právní pochybnosti, které nikdo nech, nehájí. Komise předložila Eh, své názory eh, i Evropská centrální banka eh, uvedla jmény, tedy slov ústy svého německého zástupce v radě, že toto není opodstatněné, že je to politicky podmíněné. V Německo tedy si bere celou Evropu je za rukojmí. A vy říkáte, že přesto chcete jít touto jednotnou cenou, že půjdete eh, za tímto návrhem. Znamená to konkrétně, že tyto eh, německé pochybnosti berete na vědomí, ale přesto chcete pokračovat v běžném legislativním eh, procesu a překonat je a dostat to až k hlasování a nebo Německo bude mít úspěch se svou blokační politikou na úkor daňového poplatníka? Eh, Především eh, bankovní unie, to připomínám, a je důležité to znovu a znovu připomínat, to je základ. Jako základ je tady single rule book. A já to zopakuji, co jsem řekla už v úvodním slovu, že především musíme mít single rule book a pak teprve můžeme eh, realizovat bankovní unii, protože bankovní unie to znamená, že banky budou aplikovat eh, pravidla dozoru i pravidla řešení krizí, která budou úplně stejná pro všech 28 členských zemí EU a budou je aplikovat Eh, jednotně, eh, jakoby federálně, protože tady je eh, veliká vzájemná provázanost a také provázanost mezi státy a bankami. Takže za prvé single rule book a pak směrnice o řešení bankovních krizí a dále. Bankovní unie má dva pilíře. Prvním pilířem to je dozor, dohled. To jste masivně minulý týden hm, hlasovali o tom a já vám za to děkuji. Eh, jsou samozřejmě určité výhrady, určité kritiky či určité odlišné eh, návrhy k mému návrhu o dozoru. Ano, to je samozřejmé. Eh, vzpomeňme si na to. Nebylo to ovšem interpretováno jako zablokování věci, prostě otázka právní jistoty, tak jak o tom hovoří Německo a některé další země. Tomu já velice dobře rozumím a také na to dávám velký pozor, protože musíme mít text, který bude právně jasný. Takže takže tento pilíř je velice důležitý a druhý pilíř jsme předložili v rámci Evropského fondu pro řešení krizí a s orgánem v této oblasti i s um, pravomocí efektivně a včas navrhnout řešení. Já objektivně za to, a říkám to upřímně, já jsem neslyšel, že by německá vláda se stavila proti tomuto textu. Jsou tady výhrady, ano, výhrady, které mohou být staženy poté, co právní služba eh, věci vyjasní. Eh, stanovisko právní služby rady je v této věci velmi důležité a vlastně toto stanovisko nás podporuje v našem názoru, že je to opíráno o článek 114 smlouvy. A Eh, v druhé etapě, jak už jsem také řekl, poté, co bude tady na základě článku 114 existovat tento orgán, eh, bude tady schopnost řešit eh, složité situace a pak bude možné pokročit dál. Eh, když eh, to bude komunitárním nástrojem, což zatím není, můžeme si představit eh, později, že pak právě toto SEM bude mít schopnost být tímto orgánem. Sama komise navrhla určitý vývoj smlouvy. Když takovýto vývoj smlouvy umožní lepší fungování eurozóny, na základě určité změny smlouvy by bylo možné změnit eh, právní status a pak si můžeme představit, že se přemění na eh, orgán řešení eh, složitých situací v bankovnictví. Ale nemůžeme čekat, až to bude fungovat. I zítra může nastat krize a potřebujeme mít schopnost věci řešit, aby za banky platili banky, aby za banky už neplatili daňoví poplatníci. To jsou důležité aspekty a já myslím, že v rámci diskuse s vládami můžeme dojít eh, k dohodě. A tady si myslím, že také mínění Evropského parlamentu je velice důležité. Dobrá, eh, tak tomu můžeme určitě dát o několik sekund navíc, protože je to eh, důležité, jsou to důležité volby 22. Ale ne každá otázka dostane takového času. I pan Klinc. Děkuji, pane komisaři, u toho Evropského likvidačního fondu. Mně tady nejde o to, jestli to vyžaduje novou smlouvu nebo eh, ne, ale o následující. Ten eh, form zatím není eh, naplněn a bude dlouho trvat, než tam budeme mít tolik peněz, které, které tam budou vkládat banky, bude to nějakých 50-70 miliard, tak abychom mohli opravdu zlikvidovat nějakou velkou banku. Eh, pan Asmussen eh, z Evropské centrální banky v sobotu eh, navrhl, abychom v mezičase používali evropský stabilizační mechanismus k tomu, abychom uzavřeli tento finanční, tuto finanční díru. Takže ESM by měl financovat ten likvidační fond. Co si o tom myslíte? A potom to není otázka jenom financí, ale i vůle Eh, posílat eh, finanční eh, instituce do, li, do likvidace. Podívejte se v Americe, tam se zvětšily banky přes fůze a likvidace, ale také tam uzavřeli spoustu bank. U nás jsme nikoho nezlikvidovali, neuzavřeli. Vidíte, že by členské státy vůbec byly skutečně přijaty likvidovat banky. Podívejte se na uh, Westdeutsche Landesbank. Uh, Eh, ti by eh, ještě eh, denně prodělávali milion euro, nebylo, nebýt, pro pana, nebýt pana Almunii. A já tady vidím, že stále více aktivit z klasického bankovního trhu jde do šedého trhu. Poskytování úvěru už je teď z 50% v oblasti stínového bankovnictví. Co si myslíte, eh, že eh, se proti tomu dá vytáhnout za opatření? Eh, Pane Klinci, samozřejmě, že to bude trvat dlouho tento fond naplnit, naplnit ho správným způsobem. Ale pokud ho nevytvoříme, tak to celé bude trvat ještě delší dobu takže bych měl tendenci říct velice pragmaticky, že pokud to chceme vnímat tak, že je správné řešit nadnárodní fondy prostřednictvím Evropského finančního fondu, tak jak si to myslím já, a komise opravdu vytváří to nejevropštější možné řešení, tak tento fond vytvořme. Vytvořme ho a postupně ho naplňujme progresivně během nadcházejících deseti let a pak bude schopen eh, správně, správně fungovat. A chci tady ještě jednou připomenout, že se jedná o fond, eh, který je v rukou soukromých, ne, jsou to veřejné zdroje. Samozřejmě tento fond by tedy eh, si mohl také půjčovat a pak splácet splácet. Je možno si tady představit různá řešení a zaznělo tady zajímavé eh, zajímavá myšlenka a ne jedna, například, že by tento fond si mohl půjčovat na trzích tak, aby mohl situaci řešit, když to bude třeba. Za druhé se domnívám, že státy budou mít také schopnost tímto způsobem věci řešit a řešit je rychle a řešit je společně v rámci bankovní unie. Spíš než je e, řešit e, pod tlakem, v konfliktu, bez nějaké velké míry účinnosti, tak jak jsme toho byli svědky v některých velice závažných případech. Takže e, je to fond, který jednou bude prostě propojený, bude se v rámci tohoto fondu dobře spolupracovat a bude to způsob, který bude mít určitý řád, pane Klinci. Tak jsem to chtěl navrhnout. Vždycky je levnější prevence než následná, eh, následná řešení. To je stejné v ekologii jako ve finančním světě. Když je potom třeba něco eh, napravovat, tak je vždycky levnější napravovat to nějakými režimy, které jsou již nastavené, způsobem, který je již předem vymyšlený, než něco improvizovat. Takže já jsem proto, abychom se připravili, abychom se připravili na řešení těch eh, kroků. Eh, to, co jste tady naznačil, eh, mě samozřejmě dělá hlavu a to je také důvod, proč chceme co nejdříve dokončit regulaci toho tradičního bankovního sektoru a teď se zabývat tím nejefektivnějším způsobem regulací u těch Eh, u toho paralelního, eh, u těch paralelních bankovních aktivit, eh, kde se řada těch procesů zatím vymanila z kontroly. Já si to velmi dobře uvědomuji. Um, then I have, uh, Mr. Uh, Kamal on behalf of... Potom je tady pan Kamal za ECR. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji uh, panu komisaři. Teď už je to pět let po uh, kolapsu uh, uh, Lehman Brothers 15. září 2008 a nevyřešili jsme řadou věcí. Pořád eh, jsou banky zachraňovány eh, z prostředku daňových poplatníků. Potom eh, je tady v odpovědnost těch, kteří vedli banky v době selhání a potom nevyřešené účetní standardy IFRS a vy tady hovoříte o službách a mm, bankovní reformě, ale e, měly by tady být jenom některé priority a opět se to odkládá. V minulosti i banky na vás vytvářely lobistický tlak. A já bych vás e, vyzval, e, stejně jako ostatní kolegové v parlamentu, jsem si jistý, abyste se do toho dál pustil. A chtěl jsem se, chtěl jsem se zeptat na ten průtah, ale zeptám se ještě na jednu věc. Co říkáte obavám, a, a, které investoři vyjaz, e, vyjadřují ohledně účetních standardů IFRS? Víme, že v Británii e, šéfové několika velkých e, bank i šéfové účetní asociace vyjádřili problémy s IFRS. A teď v parlamentu existuje konsenzus k téže otázce. A, a Potom také řízení EFRAGu a jeho schvalovací proces je třeba změnit. Můžete potvrdit, e, že se budete zabývat tím, e, jestli e, RS je slučitelné s evropským podnikovým právem. Víte asi právní názor, že právní názor v Británii Bompas tvrdí, že to není kompatibilní. Potom je tady projekt konvergence. Eh, je vhodné snažit se eh, sloučit eh, americké standardy, které se týkají spíš informování, s těmi evropskými, které se týkají spíše řízení podniků. Čili na tohle bych se zaměřil, pane komisaře. Děkuji vám za odpověď. Pane Gavale, Kamale, eh, vlastně jde o tři eh, principy. Já nevím, bude-li to užitečné, mohu ještě eh, zopakovat to, že nasloucháme všem partnerům, bankéřům i dalším, všem partnerům a nijak na mě nepůsobí ta či ona lobby, ale nasloucháme všem a já jsem byl rád, že s podporou parlamentu bylo možné mít co nejvyváženější skupinu expertů, a e, financovat instituci, jako je Finance Watch, e, která přináší určitý odlišný pohled na, za, na mm, zákony, které připravujeme, ostatně nejen o bankách. E, ty tři principy ty uplatňujeme. Je to princip chránit daňové poplatníky. Ano, to jsem už říkal i v předchozím vystoupení Máme teď nástroje a jakmile budou odhlasovány, tak budeme moci Eh, řešit situaci, aniž bychom se obraceli na daňového poplatníka. My jsme vypočítali, že jestliže všechny texty, které jsme společně diskutovali a které jsou z velké míry už eh, schváleny, až budou tedy všechny operativní, udělali jsme si takovou simuli- simulaci eh, se třemi, čtyřmi výjimkami jsme zjistili, že všechny kry, bankovní krize, kde jsme pět, pěti, šesti lety se museli obrátit na daňové poplatníky, buď by, se, buď by ty krize vůbec nenastaly, nenastaly a nebo by, kdyby nastaly, nebylo by nutné použít peníze daňových poplatníků. Říkám, eh, z celé řady případů s výjimkou 3, čtyř se ukázalo, že ty texty by byly účinné. A nyní otázka odpovědnosti. Ano, také to eh, je právě otázka směrnice o zneužívání trhu, eh, která to bude v úvahu. Ano, odpovědnost. Eh, já zítra předložím jménem komise text o benchmarku Eh, ti, kteří manipulovali s benchmarkem, ti budou pokryti směrnicí o zneužívání trhu. A pak bude další text o eh, trestním stíhání. To znamená, že ti, kteří si to zaslouží, pak skutečně mohou jít do vězení. Odpovědnost se tedy opravdu rozšíří, tak jako jsme to udělali i u ratingových agentur. A bude to tedy také otázka manipulování s benchmarky, eh, vytváření benchmarku. My je nechceme obvinit, my jenom říkáme, že v metodologii musí být transparentnost, musí musí být eh, používána správná čísla, přesná čísla, bez manipulace. Další bod. Eh, účetní normy. Eh, z důvodu, ke kterým se teď nechci vracet, Evropská unie před asi deseti lety se rozhodla, že bude delegovat nebo že externě zadá tuto otázku mezinárodnímu orgánu, který je EISB z Londýna. Z Londýna. Já jsem se eh, na tu otázku velice zaměřil od té doby, co jsem komisařem a eh, byl jsem na všech schůzích eh, tohoto orgánu a strávili jsme hodně času, neříkám příliš mnoho, ale hodně času na otázce dobrého řízení, protože to je vlastně takový board of trustees, taková, takový technický odborný orgán a také vlastně se vytvořil monitoring board, kde Eh, jsou zastoupeny všechny instituce a tam také se toho účastním já jako zástupce EU. Bylo tedy možné zlepšit dialog eh, mezi Board of Trustees a ISB a myslím, že jsme už strávili dostatek času na otázce dobrého eh, řízení a že nyní je třeba se zaměřit na otázku odborné kvality norem, účetních norem. A tady je to tradiční, tradiční střed mezi evropským a americkým eh, z toho hlediska, jakou míru přikládáme té eh, market value, té, té správné hodnotě, tržní hodnotě. A já chápu, že Eh, jsou eh, tady otázky transparentnosti, eh, přiměřenosti této správné hodnoty. A když se tomu náležitě věnuje pozornost, tak já myslím, že je možné právě se věnovat eh, z dlouhodobého hlediska otázce volatility a nestálosti cen. Čili my tady vidíme určitou konvergenci. Vytvořili jsme normy IFRS, které jsou kompromisem. Já konstatuji, že američané je neuplatňují a nedávno před eh, eh, tím před tou radou, jsem, jsem už řekl, že evropská trpělivost má své meze a že ty meze už, už jsme jich už jsme jich téměř dosáhli. A byl bych eh, velice smutný, kdyby jednotliví partneři ISB museli znovu se vrátit ke své suverenitě v oblasti účetních norem. Eh, protože eh, princip výměny ve světě je otázka směřovat ke konvergenci. Ale zdá se, že zatím ještě všichni k té konvergenci nesměřují. Uh, Eh, nový předseda CFTC, eh, se kterým jsem diskutoval, s ICC, eh, tak doufám, že se bude ubírat tímto směrem. Mr. Lambert, on the Greens. Pan Lambert, za zelené. Pane komisaři. Pane komisaři, rád vás zase po delší pauze vidím. K tomu, co jste řekl ohledně Centrální Evropské banky, Eh, a tomu nepoměru mezi víc jak 8 tisíci evropskými a 30 americkými. Eh, Evropská unie by měla dohlížet i nad americkými bankovními domy a eh, to, co by to američany stálo, by se nám určitě hodilo jako finanční injekce. Ale teď už vážněji. Chtěl bych říct, že se tady opravdu hodně udělalo. 2,75 je to klíčová, eh, je to klíčová cifra ohledně vlastního kapitálu, ale to jsou všechno údoje na papíru. My všichni víme, eh, že je tady otázka ještě vážení, vážení rizik a když se pak člověk dostane trochu pod povrch, eh, tak celá eh, řada těch eh, údajných zlepšení se vlastně jenom odehrává pomyslně, protože jsou výsledkem určité manipulace právě toho vážení rizik. Evropská centrální banka tady má přes sebou velké velké výzvy. A my se nacházíme v určitém dilematu, protože pokud bychom dělali tu revizi opravdu důkladně, tak bychom zjistili, že ta situace není tak růžová, jak by se nám někteří chtěli snažit namluvit. A takzvaný backstop, eh, eh, ať už je veřejný či soukromý, ten nám zatím nepomůže. Můžeme prostě za druhou stranu tvrdit, že nic nevidíme a doufat, že se věci eh, budou řešit dobře. Druhá fáze stres testu by údajně měla přinést skvělé výsledky. Vy jste hovořil o eh, MS eh, a mě by zajímalo, zdali byste tu situaci ještě trochu více nepopsal. Eh, pokud Evropská banka začne dohled a nastartuje to hned z kraje špatně, tak myslím, že ta důvěryhodnost systému tím bude vážně narušena. Pane Lambergu, já si myslím, že způsob, jakým jste věci e, popsal, či spíš ta druhá část vaší otázky, e, to je korektní, to je správné. V té první části e, já teda se nebudu vyjadřovat k tomu návrhu ohledně Američanů. Každý děláme svou práci. Co je důležité s Američany je to, abychom zajistili, aby naše systémy byly soudržné, srovnatelné, samozřejmě vždy budou eh, velice těsně propojené a musí, eh, musíme jim zajistit interoperabilitu eh, musím říct, že to, co teď děláme, je pouze prvním krokem k tomu, abychom zajistili eh, v rámci eh, transatlantického eh, dohody o partnerství určitou funkční, určitý funkční prostor. Je prostě zapotřebí, abychom tady měli interoperabilní systém mezi našimi bankovními institucemi, který by byl opravdu funkční a efektivní. Pak jsou tady banky, které nejsou americké, například eh, Foreign Banking Organization, ta pro nás představuje opravdu oříšek. Ale eh, sdílím vaši analýzu ohledně toho dilema, které máme před sebou, realita a solidnost, eh, solidita našich bank, evropských bank. A proto si myslím, že je pouze legitimní a logické, aby Evropská centrální banka ve své nové roli dohlížitele, na kterou se velice důkladně chystá, a Vitor Constancio byl také přítomný eh, v Vilniusu, místo předseda této banky, eh, v tomto směru hovořil. Eh, tím dohledem se bude zabývat celá řada lidí. Třeba mít nejprve jasný přehled o tom, co bude předmětem toho bankovního dohledu. Jak, jak jaká aktiva a tak dále. A já si myslím, že můžeme Evropské centrální bance věřit, že se e, tí, tou revizí všeho toho, co bude předmětem dohledu, bude zabývat opravdu rigorózně a transparentně. Jsou tady samozřejmě různé úrovně toho dohledu a je zapotřebí, aby toto všechno bylo e, zohledněno. Vy jste se také velice e, dobře zmínil o takzvaném backstop. V tomto směru ministři, s kterými jsme hovořili, si velmi dobře uvědomují, že je tady zapotřebí tohoto nástroje tak, aby bylo možno eh, řešit všechny otázky konsolidace a kapitalizace, především u některých bank, eh, protože tyto otázky nepochybně eh, vyjdou na povrch během té revize, na kterou se Evropská banka připravuje. Teď pan Belder za EFD. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážený pane komisaři Barniere. Problematickou složkou bankovský, bankovní unie je eh, eh, jestli mají země potrefené finanční krizí vlastně prostor, aby ještě rekapitalizovali oslabené banky. Eh, nikdo neříká, eh, jak velký eh, je ten kapitálový polštář, který by byl třeba. A já se proto tedy ptám, jaké možné politické varianty vidíte pro Evropskou komisi, pro Evropskou centrální banku, aby mohli reálně naplnit Evropskou bankovní unii a reálně ji kapitálově zafinancovat. A kolik by to stálo? A potom eh, je tady eh, také dokument eh, Evropského finančního výboru, který otevřeně navrhuje včasnou, včasnou intervenci mezi ECB a eurozónou. Jak si tohle představujete? Co tomu říkáte? Protože Myslím si, eh, že eh, kdyby tohle nebylo nastaveno správně, tak bychom na tom byli velice špatní. Děkuji vám. Pane Beldere, eh, Problém je, že ve všech těch diskusích bychom prostě už chtěli, aby všechno hned už fungovalo kompletně, definitivně, úplně. Víte stejně jako já, že demokratický čas, eh, který všichni respektujeme, je delší než tržní čas. Je třeba texty nejdříve schválit, pak eh, teprve mít technické nástroje k tomu, aby mohly fungovat a teprve pak fungují, takže je to takový trvalý proces. I když se snažíme postupovat co nejrychleji, jak tady bylo před chvílí řečeno ale potřebujeme čas. Prostě je třeba času, aby ten eh, fond eh, měl 50-60 miliard eur, které potřebuje a aby eh, pak všechny banky mohly být v dobrém stavu. Musíme postupovat po pořádku. Single Rule Book a text e, o e, řešení krizí a o záruce vkladů. E, to všechno, co je v prvním pilíři. V rámci prvního pilíře um, Evropská centrální banka na pevných základech bude zkoumat kvalitu aktiv. A pane to, pane Beldere, společně s Evropským bankovním orgánem, který také provádí zátěžové testy, v bankovním prostředí Evropské unie a v rámci jednotného trhu. Já bych doporučoval, abychom nespekulovali. Já nemám rád spekulace v tomto smyslu. Je, abychom nespekulovali o tom, jak velký obnos to bude, kolik budou potřebovat banky eurozóny, které budou potřebovat rekapitalizaci. Určitě potřebovat něco budou, to je jasné, ale nedramatizujme věci předem. V mnoha případech, jak už to bylo vidět s fondem rekapitalizace, Eh, někde i trošku v předstihu Bazilej 3. Eh, já mohu citovat čísla, jsou to několik set miliard eur, které se projevují na trhu v restrukturalizaci a bylo eh, možné to zvládnout. Já tedy nechci, abychom spekulovali o těch sumách. A pokud jde o backstop, jak řekla Evropská rada, bude zapotřebí vytvořit backstop, případně i veřejné Může to být nutné. A to všechno zapadá do globální strategie, kde musíme postupovat eh, od jedné věci k druhé, postupně. Možná, že to není úplně dostačující odpověď, ale chci říci, že to, co provádíme, je složité, trvá to dlouho a musíme se na to dívat velice střízlivě, velice jasně, i když je to těžké. A e, rozhodně e, je to jiné, než to bylo dříve, kdy každý v každé zemi byl osamocen, neschopen řešit problémy. Banky, e, které měly problémy, pak působily problémy v jiných bankách. My se tady teď vlastně v bankovním prostoru pouštíme do opravdové revoluce a je to mnohem lepší, než ponechat každého svému osudu, jak to bylo dříve s těmi systémovými důsledky. Uh, on behalf of the non-screen, Mr. Martin. Za nezapsané pan Martin. Čím déle jsem tady v Evropském parlamentu, tím větší obavy mám ohledně eh, vlivu lobbystů na náš rozhodovací proces. Uh, 700 lobbystů eh, z finančního odvětví tady eh, pracuje z Bruselu a mají rozpočet alespoň 300 milionů eur na to, aby lobovali tady na nás eh, zde. I komise je také pod velkým lobbystickým tlakem ve vaší politické oblasti. Můžete nám udělat přehled, jste pro registraci lobbystů a publikaci všech vašich lobbystických kontaktů a vašich hlavních e, státních úředníků. E, s kým vy se e, bavíte, jak dlouho a k jakému tématu? A druhá téma, a druhá otázka. Byl byste také pro, pro zveřejnění lobbystických zásahů na legislativní texty, zejména pokud jde o texty. Řada kolegů u nás je proto, aby se to udělalo v parlamentu já si také myslím, že by se to mělo dělat v komisi. Já si myslím, eh, že eh, pane Martane, někteří z nás v parlamentu to děláme dobrovolně tady na výboru, ale teď dám eh, slovo panu komisaři. To já jsem přesně říkal, říká pan Martin. Ano. Takže řekl jsem ještě vlastně, než vy jste položil svou otázku, pane Martine, že já Eh, všechny vyslechnu, ale musím říct, že eh, lobbysté ani lobbying na mě žádný velký eh, dojem nedělají. A lobbying mi mimochodem připadá dosti kontraproduktivní. Říkám to veřejně, když se třeba jedná o kampaň Mastercard proti mému návrhu, mezibankovních, ohledně mezibankovních komisí eh, v rám, pro dobro a vzájmu spotřebitelů. Já musím říct, že jsem byl šokován eh, tou protikampaní Mastercard, eh, která byla tedy e, placena z amerických peněz, kde se nacházela i moje fotografie. To musím říct, že bylo docela šokující a občas se některé kampaně e, řadí k těm inteligentnějším, ale jak říkám, na mě to velký dojem nedělá obecně. Já nemám problém s tím odpovědět na jakoukoliv otázku ohledně kontaktů či schůzek, které máme s těmi skupinami, spíš s federacemi, protože já se setkávám s představiteli různých různých federací, bankovních domů či e, e, pojišťoven. A my e, všechna ta stanoviska, která dostáváme, která vyplývají z těch konzultací, zveřejňujeme na našich internetových stránkách. Jsou tam ty zápisy z těch jednání a možná, že kolega by ještě mohl odpovědět Eh, ohledně transparentnosti, protože to je taková eh, průřezová záležitost. Eh, moje časové programy jsou k dispozici na internetu, pak je tady vlastně také otázka finančních služeb, které se dříve neřadily do bankovního sektoru. To je teď vlastně něco, co spadá do mandátu mého kolegy, ale musím říct, že na nás nic z tohohle velký dojem nedělá. Ani na mě, ani na mé kolegy a spolupracovníky. A budu velice upřímný. Velice často, pane Martine, když banky hájí svoje zájmy, eh, tak rovněž eh, předkládají otázky, které jsou odůvodněné, které jsou eh, velice užitečné, jak to také bylo řečeno. Velice často se stává, že od nějakého lobbysty či nějaké skupiny e, se objeví otázka, která vlastně tu situaci vyjeví v novém světle. My si uvědomíme, že jsme si určitých jevů nevšimli. Například nás bank e, uvědomí o určitých nekalých konkurenčních praktikách, kterým by mohlo dojít třeba ve Spojených státech, když by tam američané zavedli ten systém Foreign Banking Organizations, tak to je skutečně důvodný argument a eh, já tedy eh, samozřejmě toto vidím, ale jak říkám, nechci ukazovat prstem na veškeré tyto komunikace, nicméně čím je všechno jasnější a transparentnější, tím je to lepší, protože jsem to také otevřel a vyvážil jsem skupinu expertů, eh, proto také přizýváme akademické představitele a další, protože jejich názory jsou užitečné. Já chci ještě říct, že jsem nechtěl spochybňovat vaši integritu, pane komisaři, To na mě dělá velký dojem. Šlo spíš o vaše vysoké úředníky a já musím říct, že si toho velice, velice eh, vážím a vidím teď ten závazek z vaší strany. Děkuji a teď paní Wortman Kohl za EPP. Děkuji vám. Pane komisaři, eh, správně jste eh, hovořil o těch eh, velkých výsledcích, na kterých jsme všichni pracovali, tak abychom dosáhli stabilnější eh, finanční trhy se správným dohledem v Evropě. Ale vypadá to, že Evropský soud eh, napadne důležitou část tohle legislativního předpisu a sice to, že ESMA dostala nouzové pravomoci zabránit prodejům na krátko. Co s tím potom uděláte? Protože eh, alternativa, eh, kterou eh, navrhuje generální advokát, a sice, že je třeba rozhodovat na základě jednomyslnosti, no tak ono jde vždycky o naléhavé situace, nouzové situace a to nebude fungovat s jednomyslností. Takže jste připraven přijít s nějakou eh, legislativou, která by měla zaplnit tuhle díru v legislativě o prodejích na krátko. A potom eh, mohl byste konkrétněji pohovořit o otázce kolegy Klince ohledně svých názorů k eh, Asmusenově návrhu několika dní starému, že uh, krizový fond eh, Euroval by mohl eh, půjčit tomu novému likvidačnímu fondu? Eh, k té otázce pana Klince, na kterou připomínáte, tak my jsme tu myšlenku nenavrhli. Pokud se já vzpomínám, tak v textu, který jsem předložil k této otázce, tak tam jsem formuloval hypotézu, Eh, že eh, v takovém první fázi zhruba deseti let, kdy fond nebude mít dostatek peněz, ten fond bude eh, se rozšiřovat teprve postupně, tak tam by prostě bylo možné obrátit se na trh a půjčit si peníze. A jestli to bude evropský mechanismus stability mm, jako zdroj, no to je zajímavá myšlenka, to je jediné, co k tomu mohu říci. To je mechanismus, který má své vlastní rozhodovací procesy, tam je nutno eh, se rozhodnout, zda chce peníze půjčit nebo ne. To je bez zesporu otázka všeobecného zájmu, to je samozřejmé. Prostě ta myšlenka pana Rasmusena eh, byla určitě velice zajímavá a možná jediná možná, jak fondu poskytnout eh, prostředky, které bude potřebovat v, tom počát, v té počáteční fázi. Rozhodně ano, ta myšlenka je zajímavá. A pokud je o dokument, který předložil eh, generální advokát eh, Evropského soudního dvora, tak já myslím, že je logické, že Evropská komise musí počkat, až bude rozhodnutí soudu známo. Až soud rozhodne. To bude mít samozřejmě tu právní váhu, to, ten rozhodnutí soudního dvora. To je pak ten dokument, který, eh, až bude k dispozici, tak ten rozhodně budeme muset brát v úvahu. Velmi pozorně eh, jsem si eh, četl závěry generálního advokáta o nařízení short selling a mm, článek 114 může být právním základem pro vytvoření agentury a judikatura Merony o které se často zmiňujeme, eh, tady může být plně respektována. Eh, ty závěry hovoří nebo spochybňují o právním základě, který by svěřil věci pouze esmě, eh, tyhle, ty, tenhle ten short selling. My a právníci komise máme určité pochybnosti o těchto závěrech, o principu těchto závěrů. Princip je takový, že eh, rozhodně máme za cíl, aby agentura byla schopna působit. V naléhavém případě eh, je třeba jednat tak, jak je to možné u různých eh, takovýchto operací short sellingu a Eh, uvidíme, zda bude třeba vyvodit určité závěry, až bude známo definitivní rozhodnutí Evropského soudního dvora. A zda tady je nutno nějak zasáhnout v naléhavém případě. Eh, ale myslím, že není úplně na místě, abych tady komentoval závěry generálního advokáta. E- Samozřejmě, já si plně uvědomuji, že to není vaší úlohou eh, komentovat závěry generálního advokáta, ale pokud soud eh, půjde touto cestou, kterou generální advokát eh, nastínil, jste připraveni okamžitě přijít s legislativou, která by to prázdné místo zaplnilo, protože je jistě zásadní, aby tyto pravomoci byly k dispozici E, nechci předjímat, co řekne soud ve svém konečném rozhodnutí, ale ano, samozřejmě budeme okamžitě konat. Je třeba věci napravit a přijít s novým legislativním textem. To je jednoznačné. Předsedkyně, pan Hotmark za EPP. Thank you very much. Děkuji. A děkuji eh, panu komisaři. Já bych rád vám položil dvě otázky a, a eh, investice. Jedna se týká rizika, eh, která eh, bude vyplývat z dvou eh, kultur v likvidace, jedna mimo eurozonu, jedna uvnitř a rizika, které vyplývá z tohoto rozdílu. A potom, eh, co riziko, které eh, vytváříme eh, z toho nového morálního hazardu, že jiné čínské státy vyřeší problém za hříšníky, když jeden český stát nebude mít dost peněz na řešení. Je tady určitý problém, si myslím. Nevím, jestli eh, vás nenapadá, že eh, tady nahoru nevytváříme určité problémy, a ne, že je naopak můžeme eh, likvidovat tímto. Gunnar, To druhou část vaší otázky jsem úplně nepochopil. Ani ne proto, že to bylo Eh, že to bylo anglické, ale protože já jsem měl pocit, že jste řekl, že komise eh, by mohla eh, udělat, vytvořit podmínky pro zhoršení rizika. Já si myslel, že snad máte na mysli spíše snížení rizika, nebo že by vytvořila nová rizika. Jak jste to myslel, prosím, můžete to upřesnit? Ne, já jsem určitě nechtěl říct, že komise vytváří a zvětšuje riziko. Já vás mám rád a děláte to dobře, ale chtěl jsem říci, že když je tady legislativa, která přesouvá odpovědnost na evropskou úroveň, odpovědnost za likvidaci ale není dost peněz na likvidaci banky na evropské úrovni, tak je tady riziko, že ti, eh, kteří eh, řeší ty problémy na úrovni, evropský, na úrovni členských států, eh, posunou ten problém na někoho dál. To je ten nejstarší lidský zvyk, že vždycky chceme, aby odpovědnost na sebe vzal někdo jiný, někdo další. A tohle riziko si musíme předem probrat. Musíme ho řešit. Protože pokud se podíváte na eh, ty eh, peníze, které půjdou do toho likvidačního fondu, dokonce až bude úplně naplněn, tak se můžeme zamýšlet nad tím, jestli to eh, bude stačit na řešení dalšího případu, jako je Lehman Brothers. Takže to je velice konkrétní otázka. A je tady také riziko dobré vůle. No, je, je, je comprends bien maintenant. Ano, ano, teď chápu to, ty, ty dva body ve vaší otázce. Tak e, především já jsem komisařem pro vnitřní trh a ve všech právních předpisech, jejichž návrhy předkládám, Eh, a jak eh, ví všichni, kdo jsou velice aktivní eh, v výboru IMCO, to mohou potvrdit. Já tady se v oblasti finančních trhů stejně tak jako všude jinde snažím vytvořit větší integraci jednotného trhu. Často říkám, a ani to nemyslím jako žertem, only one single rule book, only one single market. Uh, takže eh, proto eh, mám tak velice, tak, mi, tak velice mi leží na srdci dohled nad bankovním trhem, proto mi to tak leží na srdci, eh, aby, se, aby zůstaly otevřené dveře i pro ty země, které nejsou v eurozóně. Musíme tady být velice mm, pozorní, když, se, když vy tady hovoříte o dvojí kultuře, která by mohla vytvářet problémy při tom řešení kritických bankovních situací nebo při likvidaci. Eh, budeme mít stejný základ směrnice eh, o resolution, kterou máte na stole. To je single rule book, to je společný základ, a bude jedna jediná kultura, jedno jediný, jediný soubor eh, pravidel. A k druhému bodu, pane Hotmarku, bych chtěl říci, že ty veřejné backstop, které eh, se s nimi možná bude třeba s nimi počítat, tak eh, veřejné backstop ty dávají eh, možnost právě aby eh, daňoví poplatníci už nebyli v první línii těch, kdo musí platit. Ano, samozřejmě, já velice eh, se snažím, aby nevznikly, nevznikla dvojí kultura nebo dvě různé, dva různé soubory eh, pravidel. Snažím se, aby tady byl jeden soubor pravidel a ten se aplikoval jednotně, samozřejmě téměř federálně v rámci eurozóny, ale aby tento společný základ fungoval i mimo eurozónu. A tím se můžeme vyhnout dvojí kultuře, jak říkáte. Ale je na místě, pane Hokmarku, že říkáte, že tady je určité riziko, že po určitou dobu eh, bude nedostatečné financování společného likvidačního fondu. A proto eh, musíme proskoumat všechny hypotézy, všechny eh, myšlenky, včetně té, o které jsem hovořil před chvílí, že bude-li zapotřebí, pak fond, alespoň v první fázi, bude moci využít i jiné finance. <clears throat> Eh, Pane komisaři, dostáváme se ke konci uh, volebního období tohoto parlamentu a můžeme začít hodnotit. Já i nadále obdivuji vaši práci, ale kdybychom eh, tu práci měli rozdělit do dvou hlavních kapitol, eh, a sice reforma a regulace finančních služeb na jednu stranu a bankovní sektor na eh, druhou stranu, tak myslím, že jsme byli spokojenější s těmi finančními službami než s bankovnictvím. Co si myslíte o takovém hodnocení? Pokud jde o to, co jste chtěl udělat, co jste si myslel, že uděláte, Mohli byste nějak procentuálně vyjádřit úroveň a eh, vaší spokojenost bylo by, spokojenosti? Bylo by to 60%, 70%? A, a pokud jde o eh, procentu nedosažených cílů, tak eh, kolik z nich byste asi mohl vyřešit, pokud jde o, nebo jste zvládl vyřešit, pokud jde o legislativu? Můžete nám říct nějaké konkrétnější číslo, pokud jde o strukturu bank? Říkal jste eh, v návaznosti na Likanenovu zprávu. Takže pokud jde o procento věcí, která se nám nepodařilo naplnit, jak velký dopad má to, že Rada a velké evropské vlády hm, vám v zásadě stály eh, v cestě při vaší práci. Děkuji. Ano, eh, Pane kolego, tak pokud hovoříme o spotřebitelích, pokud opravdu hovoříme o nich, o občanech, na které e, byly naloženy velké e, velká břemena, aby řešili vlastně důsledky všech těch e, nedobrých situací, tak abychom bankovní sektor učinili solidnějším rozhodnutím v tom smyslu, aby banky platili za banky, aby byly lépe e, řízeny, lépe, na ně by, e, lépe byly e, prováděn dohled nad bankami, aby to již nebylo na bedrech spotřebitelů a daňových poplatníků. To jsou všechno věci, které se přece občanů týkají. A pokud banky obecně a finanční trhy ještě obecněji by i nadále zůstaly takto Eh, jaksi těkavé na velmi nedobrých základech často, tak by všechno bylo ohroženo a boj o růst a konkurenceschopnost eh, je bojem, který můžeme vyhrát eh, samozřejmě za předpokladu realizovaných reform v, každých, v každé zemi, ale za předpokladu dobrého bankovního finančního systému. Od Lehman Brothers víme, že tato finanční krize vlastně výrazně narušila zpomalila fungování trhu, že výrazně narušila eh, celou řadu procesů. 29. června 2012 se evropští lídři rozhodli eh, eh, vytvořit určité kroky vedoucí k stabilitě Takže je třeba zajistit toto klima klidu a e, jinak se prostě investoři nehnou. Oni samozřejmě mohou mít ještě další důvody pro to, aby se začali hýbat, ale tohle je to úplně první základní podmínka. Je prostě zapotřebí, abychom velice rychle stabilizovali ten regulační rámec, protože e, finanční podniky, ať už se jedná o banky, E, pojišťovny či záložny potřebují mít určité možnosti výhledu, které jim dá pouze stabilní systém. Já tady nemám celý ten výčet, ale můžeme celou řadu připomenout. Vy, pane Dominiči, máte také na, na, před sebou řadu textů, které se vlastně týkají tohoto e, lepšího postavení do budoucna pro spotřebitele a občany. Je tady balíček pro spotřebitele e, s občanskými tématy, ať už se jedná o základní bankovní účet, účet, transparentnost eh, poplatků, přenos, eh, eh, snadný převod účtu na účet, všechno, co se týká pojišťování, to je spjato s ochranou spotřebitele s ohledem na spotřebitele. Všechna tato témata bychom rádi viděli přetavená v definitivní texty a to ještě před koncem tohoto roku. Tyson on behalf of the EPP. Eh, paní Tyson jménem EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská centrální banka se bude zabývat eh, kvalitou eh, těch bankovních výsledovek, eh, těch eh, bilancí a už jsme o tom dnes hovořili. A já se ptám, zdali bankovní sektor ví, co ho čeká. Vím, že se k tomu schyluje, ale ví to bankovní sektor, když se dívám na reakce ve sdělovacích prostředcích, když eh, vidím, jak otázky jsou řešeny, tak si kladu otázku, zdali dřív, než Evropská centrální banka začne se svými stres testy, cesty, zda by tady nebylo dobré provést nějakou komunikační kampaň eh, vzhledem k sdělovacím prostředkům, aby eh, ty věděli, oč tady půjde a aby prostě někteří koslivci vylezli ze skříně. Musíme se eh, obrnit proti tomu, že eh, někteří se začnou eh, třeba chovat, začnou panikařit a s tím si dělám trochu starosti, takže já vidím nutnost určité komunikační kampaně, pane komisaři. Chci říct, že by lidé a především vzdělovací prostředky měli vědět, že normy byly zpřísněny a že prostě se může stát, že některé banky nevydrží ten stres test. E, to je první věc. A druhá, možná, že e, už jste na to odpověděl, já se omlouvám, jestli je tomu tak. Jak vidíte restrukturalizaci bank, pane komisaři? E, hovořil jste o zprávě Likanen, ale mezi tím členské státy přicházejí s různými návrhy. Moje vlastní země ve své vládní dohodě trvá na určité legislativě, takže pokud toto bude pokračovat tímto tempem, tak to ještě víc rozdrobí vnitřní trh a struktura banky je přece zásadní e, položkou v tom bankovním balíčku. Mám ještě třetí dotaz. Myslím, že je příliš brzy na to, abychom tady e, sčítali a odčítali, co se povedlo a co ne. před sebou ještě 8 měsíců práce. Vy jste nedávno vydali e, brožuru s vším, co jste realizoval a také jste jel po různých zemích, abyste to tam také vysvětloval. A já se ptám, zdali sdělovací prostředky postupují stejně. Pět let po Lehman Brothers eh, se pohybujeme v jiném světě, ale vnější svět možná nepochopil, že tady došlo k obrovským změnám i legislativním. Nemyslíte si, že je třeba teď prostě tyto věci sdělit, že jsme v období přechodu, že se věci mění. Jsme tady prostě eh, tváří v tvář nutnosti eh, věci komunikovat. Během víkendu všichni ti, kteří čtou noviny, mě neustále telefonovali, kontaktovali mě. Říkali mi, vy jste tam opravdu nic neudělali. Banky nejsou e, na tom lépe než dříve. Vůbec ne. Nemyslíte si, pane komisaři, že je třeba věci komunikovat ne vůči, vůči institucím a bankám, ale vůči veřejnosti, vůči sdělovacím prostředkům? Madame Tyson, euh, en reliant d'ailleurs tak já myslím, že mohu propojit první a třetí otázku, protože v obojím případě jde o komunikaci. Ano, já myslím, že u té quality, quality review, stejně tak jako u zátěžových eh, testů, eh, které eh, budou v další vlně spuštěny a jak věřím zlepší situace, ano, tak tam myslím, že je třeba se na věci dívat globálně a prezentovat to jako globální strategii v tom je velice zajímavé, že eh, vás mohu vyslechnout. Přesně tak jsem to také říkal ministrům v sobotu eh, za přítomnosti místo předsedy eh, Evropské centrální banky. A všude bylo zdůrazňováno, že je třeba dát pozor na komunikaci a na dobré provázání etap. Takže je třeba přesně vidět, jakým stavu jsou banky, které jsou předmětem dohledu a také při provádění zátěžových testů. Je třeba věci provádět e, náležitě, e, otevřeně a dobře komunikovat, aby bylo možné vyhnout se veškerým spekulacím. Já jsem vyzýval ministry i instituce, které pracují na takových zátěžových testech a jiných přehledech, aby pracovali na komunikační strategii, protože eh, eh, paní Tyson to tady také řekla. Připravili jsme věci, komise se bude z této strategické práce eh, účastnit. Pokud o restrukturalizaci bank, to jsem eh, v úvodním vystoupení řekl, že to předložím v listopadu. Předložím návrh Evropské komise v listopadu na toto téma. Z mého hlediska na tom pracují stejné týmy. Mám velice kvalifikované týmy spolupracovníků, velice kvalifikované, seriózní Eh, lidi, kteří eh, celé léto pracovali na otázce bankovního dohledu a bankovní unie a souběžně pracují také na restrukturalizaci bank. Já vím, že Belgie zpracovává belgický zákon, ostatně Francie také má takový zákon, i Německo. Eh, návrh belgického zákona asi nebude příliš vzdálen tomu, co se schválilo v Německu či ve Francii. A vím, že také Eh, další na tom pracovali, pan Vickers, myslím, nevím přesně, kdy to vstoupí v platnost. Já spolu s vámi chci dát prioritu těm horizontálním textům, eh, které se týkají kapitalizace, eh, systému řízení, dohledu, Eh, řešení krizových situací, likvidací pro všech těch 8 tisíc bank. To mně připadá, že je klíčové. To je první podmínka pro stabilitu a transparentnost i ochranu eh, spotřebitelů, eh, klientů bank, bankovních ten, daňových poplatníků. A teď říkám, stačí to? Samozřejmě nestačí. Je třeba jít ještě dále v řízení rizik, Eh, také v tom proprietary trading, a kde také vzniká velmi mnoho problémů, a market making, eh, to musí být jasnější. Pracujeme na těchto tématech a já eh, budu moci předložit návrh komise. Bude to přeskoumáno v prvním čtení zde i v Radě ministrů a Eh, národní vnitrostátní zákony eh, by pak měly být eh, kompatibilní. Paní Tyson, vy jste také hovořila o komunikaci. Já jsem nikdy nežádal, aby pozorovatelé či novináři vůči mě byli schovývaví a když jsem se 10. února 2010 před vás poprvé postavil v této funkci, řekl jsem, že chci být eh, posuzován podle eh, činů, podle skutků, které eh, prosadím. A občané, o kterých hovoříte, paní Tyson, to jsou právě naši partneři, který musíme, jak já, tak i vy, skládat účty. A co konstatujeme? To, co jsem řekl již úvodem že většina zákonů, které byly schváleny, kterým jste vy tolik věnovali času, eh, nocí, tolik eh, práce a které byly schváleny, eh, drtivá většina těchto zákonů tři a půl roku poté stále ještě v praxi není uplatňováno. A přitom na tom tak intenzivně pracujeme. Ono je to podobné ve Spojených státech. Často se srovnává Evropa s eh, Amerikou. A je tomu tak eh, i, i tam. Mohli jsme postupovat rychleji? Já myslím, že ne. Já myslím, že prostě demokracie vyžaduje určitý čas. Eh, zákony vstupují v platnost a vyžaduje to čas. Nemůžeme občanům nic nalhávat, musíme to říct jasně, vyžaduje to čas. Většina zákonů, zejména ty nejdůležitější, vstoupí eh, v platnost vlastně na rozhraní eh, let 2013-2014. Pak to samozřejmě bude pro banky znamenat velkou změnu, tak jako už byla řada věcí změněna v otázce eh, ratingových agentur. Hodně se změní v roce 2014 pro deriváty. A e, musíme si připustit, že je to složité. Lidé jsou netrpěliví, nevidí změnu v každodenním životě. Ale věci je třeba vysvětlovat, je třeba objektivně informovat. A také je třeba klást důraz na e, to, co lidé mohou v každodenním životě jasně vidět. Pan Dominič E, právě říkal, že je tady otázka transparentnosti bankovních poplatků, otázka e, bankovních účtů, přenosinosti a podobně. E, to je velice konkrétní pro občany a to určitě občanům velice jasně ukáže, jaká práce byla odvedena. Takže kolegyně Herros, SND, děkuji. Eh, paní předsedkyně a děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Nejprve dovolte, abych vám poblahopřála eh, k vašemu velice ambicioznímu programu a k vašemu odhodlání dovést věci do konce. Obecně řečeno, můžete se spolehnout na práci a e, nasazení našeho parlamentu. Dovolte pár otázek k bankovní unii. Nejprve bych se chtěla e, zeptat na něco, tak trochu z metodologie. Vy jste vytvořili text o e, řešení e, bank, bankovních e, krizí, Recovery Resolution a znamená to, že některé návrhy, protože rada toto obohatila, Eh, eh, se také promítnou eh, do tohoto textu, anebo je všechno ještě otevřeno, protože se chystá trialog mezi parlamentem, radou a komisí ohledně ohledně některých aspektů tohoto textu. A pak mám ještě jednu připomínku. Tady samozřejmě jde o konvergenci e, stanovisek jednotlivých e, zúčastněných stran, e, což se týká toho, čemu říkáme backstop. Parlament by to chtěl, k tomu chtěl přispět, ale ne, aby byl odlišným hlasem, co se týče tří institucí. A pak je tady ještě otázka dohledu a oddělení pravomocí. Zabýváte se otázkou eh, toho, co bude předmětem pravomocí komise a co bude předmětem eh, pravomocí eh, toho, čemu říkáme board a jak se ten board zajistí technickou expertízy Eh, jak se to všechno bude odvíjet, jak bude fungovat spolupráce s komisí a s vnitrostátními eh, orgány, aby board dostal všem závazkům, které jsou s ním spojovány. A pak je tady ještě poslední věc a eh, ta se týká legislativy v oblasti střádatelů a jejich ochrany. Tady myslím, že jsme především mysleli na Eh, určitou možnost eh, zajistit určité záruky u vkladů a eh, myslím, že to sebou nese určitá rizika. Je tady také otázka ještě lepší ochrany E, a tady je zapotřebí určitě větší legislativní práce. Pane komisaři, děkuji e, paní e, Afera k, za vaše připomínky k práci, kterou realizujeme společně. Ano, já jsem v textu o, Evrops, o bankovní unii rezoluci připojil část textu přijat Eh, radou ministrů, eh, která eh, k němu došla po dlouhém celonočním jednání. A učinil jsem to, paní kolegyně, výrazně a pouze z technicko-právních eh, důvodů. Ale diskuze je i nadále otevřená a já nechci předjímat demokratický proces, který běží jak v radě, tak v parlamentu a který se týká tedy toho eh, řešení eh, situací bankovních domů na evropské úrovni nepředjímám vaše vlastní jednání zde v parlamentu tím, že jsem tam tento text začlenil do toho návrhu. To za prvé. Za druhé, institut backstopu. Já jsem vám navrhl a myslel jsem si, že se to také e, setkává s pochopením parlamentu, že to odpovídá jeho e, přání, e, aby tady existoval určitý soukromý backstop pro euroskupinu a pak je tady zase veřejnoprávní backstop, který funguje dnes a který bude fungovat se svými vlastními interními eh, rozhodovacími eh, eh, metodami a metodami přijímání rozhodnutí v rámci RSM. Tak jsme to předvídali. A co se mě týče, tak Eh, backstop je něco, k čemu se budeme obracet pouze v těch nejzasších případech. Eh, já jsem přesvědčený, že tento legislativní arsenál eh, zajistí, aby banky s lepší, kap, lepší úrovní kapitalizace, lepším dohledem a tak dále se již nedostaly do svízelných situací, tak jako v minulosti. Pokud k něčemu takovému dojde, což úplně vyloučit samozřejmě nejde, tak se rozběhne ten proces řešení Nejprve je tady otázka bailingu, akcionář versus věřitel a tak dále. A pak nastoupí ty další možné backstopy, tak jak jsem se o nich zmínil. Ale opakuji, cílem je, abychom učinili všechno proto, aby těchto záchranných mechanismů nebylo zapotřebí. A k roli komise to je otázka, kterou ministři tedy, abych byl zcela jednoznačný, velice, velice diskutovali. Hodně z nich vyjádřilo určité pochybnosti o roli, kterou jsem pro komisi navrhl. Ale e, já jsem tam zaznamenal určitou, e, určité e, zvláštní postoje, protože komise prostě tady nechce přijít s nějakou novou rolí. Je eh, tady samozřejmě i nadále politika státní podpory, státní pomoci, v tom bude komise hrát dále svou roli, eh, konkrétně s nařízením, které navrhl kolega Almunia, které má za cíl revidovat, eh, kontrolovat tyto věci. My nechceme věci rozhodovat v té oblasti bank, ale je tady zapotřebí instituce, která by prostě čas stlačila knoflík. Já jsem se díval, jaké instituce mohou rychle konat a upřímně řečeno, jsem došel k tomu, že nejhor, nejlepším z těch eh, různých řešení, aby komise hrála svou roli. A řekl jsem ministrům, že pokud budou mít jiný návrh, takže se jim budeme objektivně zabývat. Ale je zapotřebí, aby komise v určitou chvíli eh, eh, stiskla ten knoflík a aby byla implementována ta rozhodnutí, která byla vypracována. Samozřejmě, E, ten e, text, ta směrnice e, také předvídá, že každá banka si vlastně ten svůj celý eventuálně i likvidační proces musí sama předpřipravit. A to je nutné. Potom tedy v případě, že by nastoupil tento režim řešení nějaké naléhavé situace, tak bude vydán signál komisi a komise to tedy eh, spustí. Ale zatím je to takto v přípravné fázi, všechno se to může ještě vyvinout, paní Ferrero, podle toho, jak se bude odvíjet diskuze s vámi a s ministry. A k tomu poslednímu bodu, co se týče eh, postoje ke strádalům, tak eh, tady je to velice komplexní a citlivá záležitost. Viděli jsme to v souvislosti s kyperskou krizí. Tam vlastně právě ten nedostatek komunikace dopřel, eh, byl, byl, eh, ta úloha komunikace byla podceněna, otázka těch malých vkladů do těch 600 tisíc eur měla být řešena jednoznačně, protože to, by, to je prostě závazek, eh, který nelze obejít. My ještě o věcech budeme diskutovat v rámci trialogu a je zapotřebí, Pan Simon se o to eh, zajímá a hodně v tom pracuje. Je třeba, aby ty záruky vkladů byly eh, řešeny efektivním způsobem. Zatím jsme nedospěli k schodě s radou v této oblasti. Eh, já si myslím, že tyto záruky musí být efektivní, ale zatím jsme tuto otázku nedotáhli. Dobrá kolegové, časově jsme na tom dobře, máme čtyři lidi a 20 minut, takže všichni se vejdou. Teď je na řadě pan eh, Fabricio Perso za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji i vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a, a přišel se svým úvodním prohlášením. Cestovní mapa, kterou jste načetl, cíl stabilizovat finanční trhy a dohlížet na ně a také poskytnout bezpečný, bezpečné klima investorům tak aby občané věděli, že je bezpečné vkládat peníze do našich bank. To jsou eh, důležité věci. Eh, máte za sebou tři obtížné spletité roky. Samozřejmě obtížnější, než kdybyste býval byl eh, komisařem pro námořní bezpečnost po potopení Titaniku. Myslím si, že nám ještě necháváte určitý prostor. Říkáte, že nejsme na konci cesty, máme před sebou ještě dlouhý kus cesty, ale chtěl bych se zeptat na jednu věc, o které jste hovořil i vy. Mimochodem, ale já si myslím, že bychom se měli nad ní zastavit podrobněji. Potřeba bankovního sektoru přizpůsobit se potřebám eh, skutečnému požadavkům skutečné ekonomiky. Co si myslíte, pane komisaři, eh, pokud jde o eh, diferenciaci bankovních nebo úvěrových institucí, respektive jejich oddělení? ten příjem se skutečnou, se skutečné ekonomiky a příjem z finančních operací ve finančním sektoru. Vy jste o tom hovořil ve vašem projevu. Říkal jste, že pokud by bankovní systém opravdu byl schopen financovat eh, požadavky skutečné ekonomiky a pomáhat eh, malým a středním podnikům, tak eh, by to, myslím, vedlo k stabilizaci finančních trhů. A to by samozřejmě pomohlo vyřešit fiskální krizi, která eh, po finanční krizi eh, ochromuje naši ekonomiku. Pane Bertote, eh, děkuji za vaše úvahy o té práci, kterou jsme společně odvedli za tři a půl roku. Hovořil se tady o Titaniku. Ano, před dvěma a půl lety Eh, ten vlak, zejména vlak eura, prakticky vykolejil. Pod vlivem finanční krize, která přišla ze Spojených států a vlivem celé řady slabin, které byly v mnoha členských státech, eh, propojení eh, velkých státních dluhů s oslabením bank, a i přes eh, doporučení Žaka eh, Delorse před eh, deseti lety tady byly všechny ty problémy a vlak málem vykolejil. Ale uznejme, že nakonec nevykolejil díky odhodlanosti evropských eh, představitelů, díky eh, statečným rozhodnutím vlád, ať už levicových nebo pravicových, díky postupu ECB, díky paralelní práci což je eh, tedy dobré, aby ty koleje byly opravdu naprosto rovnoběžné, aby po nich mohly vlaky dobře jezdit. Prostě ten vlak jede dál, je sice možná v trošku složité situaci, ale jede dál. A proto já volám po odhodlání eh, pokročit dál, abychom udrželi důvěru občanů. Tady prostě musíme udělat to, co jsme řekli, abychom udrželi důvěru jak občanů, tak trhů. Zatím totiž všechno ještě nefunguje. Všechny vlády dělají, co mohou pro zvládnutí eh, dluhů. Mm, také tady eh, se hodně eh, děje proto, aby se zvládaly dluhy ve státech eurozóny a mm, také pracujeme na regulaci základů finančních trhů. Teď eh, musíme eh, jasně posuzovat investice, nesmíme příliš eh, tvrdě dopadnout na růst, musíme společně vyvíjet úsilí i v oblasti průmyslové politiky. Je tady celá řada věcí, kde musíme společně působit pro růst a konkurenceschopnost Evropy. Já myslím, že touto cestou jdeme. Ve vaší otázce, pane Bertote, byla ještě jedna myšlenka. A to je otázka eh, vlastně eh, daňově nezatěžovat eh, podniky, daňově zatěžovat pouze jiné příjmy. Já chápu tuto úvahu, ale musím říct, že v současném stavu práva Eh, prostě eh, veškeré fiskální aspekty spadají do pravomoci členských států. Eh, když s velkou odvahou pan Šemeta, můj kolega, se snažil něco fiskálně navrhovat na evropské úrovni, že prostě je velice těžké mít 28 různých daňových základů pro zdanění podniků, 28 různých daňových základů pro zdanění podniků na jednotném trhu. Eh, pan eh, Šemeta to chtěl zjednodušit a hovořil pouze o DPH. Eh, no a sami můžete vidět, jak rychle se postupuje právě z důvodu, že tady je zapotřebí jednomyslnosti. Možná, že v některých případech bude nutné překročit tu, to omezení té jednomyslnosti, abychom mohli pokročit před pro ty, kdo pokročit chtějí, aby ti mohli jít rychleji a dál, zejména v oblasti eurozóny. A e, co tedy děláme e, v oblasti malých a středních podniků zejména? A tady s panem Tajanem v celé řadě oblasti e, provádíme určitou diferenciaci malých a středních podniků. Bereme v úvahu zvláštní případ malých a středních podniků a například transparentnost účetních pravidel Eh, zavedli jsme eh, méně přísná eh, opatření v oblasti bankovního dohledu, když jde o půjčování peněz malým a středním podnikům. Toto platí příčně, aby bylo možné obnovit financování malých a středních podniků. A já bych byl rád, bychom také mohli diferencovat financování malých a středních podniků i mimo bankovnictví, například usnadnit přístup na burzovní trh když eh, si bychom si mohli představit Evropskou burzu malých a středních podniků například. Nebo v oblasti dlouhodobého investování jsem přednesl myšlenku, i když s tím všichni nesouhlasí, že by tady mohla být evropská vkladní knížka. Máme vkladní knížky v celé řadě zemí, které fungují dobře a když teď vlak se rozjíždí po dobrých kolejích, proč bychom si nemohli v nejbližších letech představit takový evropský produkt eh, spoření, kde by vlastně eh, evropská vkladní knížka mohla Eh, pomoci financovat malé a střední podniky. Eh, to je také proaktivní nástroj, eh, který bychom měli uplatnit. Okay, so we, uh, we have... Dobrá, ještě tři otázky. Teď pan Sarčes Persero za SAD. Děkuji. Já také pozitivně posuzuji celý ten soubor iniciativ, které byly předloženy ze strany komise. Myslím, že je to velmi pozitivní a také postoj komisaře v oblasti finanční reformy je velmi pozitivní. Já bych se teď ale chtěl soustředit ještě na některé další otázky, které je třeba doplnit. Některé věci trošku zaostávají, některé věci se ještě neřeší. A to je například otázka eh, hypotečních úvěrů. My jsme již absolvovali eh, první čtení, ale zůstává tady určitá odborná otázka, která se týká eh, provádění směrnice. Komise se snaží s námi spolupracovat aby bylo možné toto uzavřít v rámci prvního čtení. To by bylo opravdu velice eh, těžké, eh, těžká situace, kdybychom se nemohli shodnout v těchto věcech. Chtěl bych vědět, jestli máte nějaké informace o té poslední závěrečné fázi tato směrnice o hypotečních eh, úvěrech se eh, jde také ruku v ruce s odpovědným postupem. Tady komise eh, chce předložit text o zadlužení občanů, soukromníků. A tady asi nemůžeme uvažovat pouze o spotřebních úvěrech. Eh, jde tady o celou řadu aspektů, které se pravděpodobně ne zcela podařily. Tato otázka se také týká strukturálních aspektů eh, bank. To není otázka, která by byla zanedbávána, otázka, která se eh, toho letošního podzimu probírá. Mě by zajímalo, jak se skloubí všechny tyto aspekty, včetně otázka univerzální banky. Děkuji, pane kolego. Musím říct, že jsem byl velice rád a už teď vám za to děkuji, eh, jak se Evropský parlament vyjádřil eh, k hypotečním úvěrům, eh, což je velice občanské téma. Vy jste připomněl velmi dobře jednu věc, která není až tak zřejmá. Dohody mezi radou a parlamentem, dohoda mezi parlamentem a radou eh, ohledně implementace tohoto meziinstitucionálního eh, textu a určitých záruk. Já jsem vyjádřil své pochopení pro postoj parlamentu, ale je zapotřebí, aby eh, se pohnula i rada, aby došlo ke schodě k dohodě. Paní Sharon Bowles o tom hovořila osobně s litevským ministrem financí, který předsedá Radě ministrů financí. Vím o tom, protože on mi to řekl. A hovořil jsem o tom s ním také v pátek a v sobotu. On dobře pochopil, že se jedná pro parlament o závažnou otázku. Je zapotřebí najít řešení. Nebudeme blokovat implementaci textu o hypotečních úvěrech, eh, který je opravdu zásadní. Je tedy zapotřebí, abychom dospěli k nějaké dohodě a já jsem také eh, řekl, že jsem připraven jednat jako prostředník, umožnit eh, dosažení dohody, být takovým zprostředkovatelem dohody mezi parlamentem a radou. A to, co byste si přál, pane Sanchez eh, Vesedo, eh, ohledně takzvaných eh, předem určených odpovědných osobách, tak to je přesně to, co jde i podle našeho způsobu uvažování a je zapotřebí, aby tady lidé byli více respektováni, aby ti oslovení byli lépe chráněni Eh, je třeba, aby měli dost informací, eh, přesných informací o rizicích, které na sebe eh, spotřebitelé berou. A to se týká celé řady témat, o kterých jsem hovořil ve svém úvodním slovu. A tato odpovědnost o poskyt, ohledně poskytování informací platí samozřejmě i na hypoteční úvěry. Paní Lulik. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vy jste před nějakým týdnem eh, přišel s takovým návrhem komise, který se týká regulace eh, nových fondů. Je to poměrně důležitý návrh pro finanční sektor a e, ten na to reaguje se smíšenými pocity, což není nic překvapujícího. Já souhlasím e, s tím, e, že to samozřejmě neznamená, že musíme spochybňovat dobrý úmysl komise při předkládání tohoto návrhu. Ale chtěla bych nicméně, pane komisaři, slyšet, co si myslíte o lidech, kteří říkají, že navrhované změny jdou mnohem dál, než stávající pravidla, e, které se týkají OPCVM. Jak víte, OPCVM e, nejsou institucemi, které by eh, měli na svých bedrech nedostatek eh, pravidel, která musí dodržovat. Eh, při konjunktuře velice nízkých úrokových měr ty měnové fondy už tak mají dost problémů s tím, aby se v tom celém zmatku nějak orientovali a fungovali. A teď jim ještě takovýmto způsobem stěžovat život, zpřísňovat pravidla, to znamená je přinutit k likvidaci ehm, to, eh, co stojí v návrhu, eh, ten strop eh, a to, to procento, které je tam uvedeno, to je hodně spochybňováno. Takže mě by zajímalo, co si vymyslíte o těchto kritika, kritických hlasech, které zaznívají z finančního sektoru a zdali jste připraven Eh, při, udělat určité změny v tom návrhu a ještě něco obecně řečeno, co udělat pro regulaci sektoru, který je velice ohrožen tím stávajícím ekonomickým kontextem. Já myslím, že tady jde o to nalézt mezi tím vším určitou rovnováhu. Eh, snad mě jen dovolíte, abych ještě dodal něco k panu Sanchezovi Presedovi, protože já jsem neodpověděl eh, na poslední část jeho otázky. Eh, já určitě ještě budu mít další příležitosti mluvit s vámi o reformě bankovního sektoru a pan Presedo Sanchez o tom právě hovořil. Tady je třeba jasně oddělit eh, zvládání rizik podle toho, zda banka investuje se spekulativním rizikem, kde nebo zda dělá svou tradiční práci půjčování klientům či podnikům. A mm, já myslím, že také je třeba respektovat eh, různorodost bankovního sektoru. Když se podíváte na různé krize v bankovním sektoru, tak ono není úplně jasné, zda eh, to eh, postihuje investiční banky, univerzální banky nebo malobanky. Prostě jsou tady velice odlišné, eh, velice od sebe se lišící případy. A já bych tedy byl rád, aby se opravdu respektovala různorodost eh, bank, což je vlastně i šance eh, evropských eh, bank. Je tady několik velkých univerzálních bank, ale také 4 tisíce družstevních bank, či kampeliček a podobně. No a teď paní Luling. Financial Stability Board na eh, světové úrovni eh, a další také doporučovali zákaz alternativních eh, fondů, zejména takzvaných fondů syna s konstantní hodnotou to bylo v textech. Já jsem obecně vzato se držel těmi čtyřmi, eh, těch čtyř eh, doporučení u těch paralelních bank v těch návrzích, které jsem předložil. Nenavrhnul jsem zákaz těchto fondů ze dvou důvodů. Za prvé proto, že si myslím, že je možné dosáhnout eh, cíle a požadavku bezpečnosti i stability jinými prostředky než zákazem. Eh, je tady možné aplikovat transparentnost, dobré řízení a solidnost eh, s tím, s tím eh, nárazníkovým pásmem kolem 3%. To je lepší než zákaz. A druhý důvod, a ten mě také leží na srdci, tyto fondy jsou zdrojem velké ekonomické aktivity, například v Lucemburku, ale také v Irsku. A e, v opatřeních, která předkládáme, také mám na paměti ekonomické důsledky, které to může mít. Čili tyto fondy s konstantní hodnotou, ta e, je třeba e, brát v úvahu specifická pravidla pro takovéto fondy, aby tady byl zdravý, bezpečný základ, aby to bylo únosné. Já ostatně konstatuji, paní Luling, že kdyby byl existoval ten polštář, pak většina problémů, která nastala v paralelních bankovních sektorech, eh, pro, vzhledem k tomu, že eh, stála hodnota nebyla dobře kapitalizována, pak, kdyby ten polštář byl existoval, tak ty fondy by odolaly a nebyly by měly ty problémy. Eh, hovoříme tedy také o těchto fondech které eh, teď eh, vlastně mají tisíc miliard transakcí. A já myslím, že je třeba eh, postupovat. Já jsem to také v návrhu jasně řekla. Máme tady první operativní návrh o Market Monet fund a chceme je konsolidovat, zachovat. <clears throat> No, já Vím, že některá opatření možná jsou příliš brutální, jiná zase nejsou dost brutální, ale já myslím, že my jsme šli tou střední cestou, která je přiměřená, rozumná eh, a také zajišťuje transparentnost. Mr. Ramon Tromoza. Není pan Ramon Tromoza. Děkuji, paní předsedkyně. Poslední otázka eh, se týká eh, jednotného, jednotné likvidace bank. Pane komisaři, Myslím, že eh, několik eh, vlád nechce eh, tomu jednotlivému, jednotnému likvidačnímu mechanismu dát dostatek pravomocí k likvidaci evropských bank. Je možné dosáhnout té jednotné likvidace bez změny smlouvy? Děkuji. Jean-Mon má Má odpověď zní ano. Ano, myslím, že ano. Podle stanoviska naší právní služby, eh, která se ubírá stejným směrem jako názor právní služby Rady či právní služby Evropské centrální banky. A myslí si, že je možné evropský mechanismus eh, a Evropský likvidační fond vytvořit na základě článku 114 smlouvy. Můžeme o tom diskutovat se všemi vládami, tam se ukáže eh, obecným způsobem, že to je eh, dobrý právní základ. A již začátkem svého vystoupení jsem řekl, Znamená to, že to je ideální, že to je definitivní, že to nemůže být jinak? Nikoli to neznamená. My chceme, aby fungoval tento systém resolution, či likvidace, co nejrychleji, abychom mohli čelit všem variantám krizí, abychom mohli inteligentním způsobem vlastně řídit uspořádanou likvidaci či bankrot, spíše než jednou v neděli odpoledne v naléhavém eh, případě něco rychle naléhavě řešit bez nějakého Eh, důkladnějšího zaměření. Já tedy říkám integrovaným způsobem eh, mým, eh, mít tento jasný způsob řešení kritických situací, otázka bail-in a podobně, abychom nemuseli se pořád obracet na daňového poplatníka. A bude-li smlouva později změněna, což si myslím, že je žádoucí, a by se tady reagovalo na určité body fungování eurozóny, pak ano, pak myslím, že bude třeba mít určitá opatření, aby bylo možné zlepšit ten mechanismus likvidační. A já už jsem řekl, že eh, mechanismus stability, který eh, tady funguje mezivládním způsobem, to znamená na bázi hlasování eh, jednomyslného, to může být později změněno. Prostě potřebujeme systém, který funguje. Eh, musíme vyvodit eh, závěry z problémů, které jsme měli, když jsme byli přitlačeni ke zdi a museli řešit problémy eh, bank v situaci, kdy lidé nebyli zvyklí společně věci řešit, diskutovat a podobně. Čili potřebujeme mít systém, který by fungoval v roce 2014, budete-li souhlasit vy i vlády, ale já věřím, že vy dospějete k dohodě. Eh, na základě dynamického kompromisu, aby v druhé fázi pak mohl být systém na základě změny smlouvy dále zlepšen. Děkuji vám, pane komisaři, mnohokrát, vážení kolegové. Myslím si, že ten signál, eh, který máme z této výměny názoru, eh, je jasný, že my, stejně tak jako pan komisař, Děláme eh, v rámci eh, Lehmanové krize eh, maximum, abychom provedli potřebné změny tak, aby finanční systém byl stabilnější a bezpečnější. A potom také řada otázek šla k tomu, že členské státy musí plnit své povinnosti vážně a my musíme se postarat o tom, aby oni brali na sebe tu odpovědnost za naplňování té legislativy, kterou my tady píšeme. A když my tam něco napíšeme, no, vždycky se mm, nás ptají, kdy to eh, vstoupí eh, v platnost 2014-2015. Ano, tam mm, je do té doby, kdy to musí udělat, ale neexistuje důvod, proč to neudělat dříve, pokud chtějí opravdu, aby trhy byly bezpečné. Takže děkuji, pane komisaři, ještě jednou za vaši podporu a za váš skvělý eh, příspěvek. Myslím si, že naši, naše výměna názoru proběhla velmi dobře. Okay.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 Dobrá, tak se pustíme znovu do práce, protože je tady už eh, zpravodaj i sínový zpravodajové, mm, alespoň ti nejdůležitější. Ti, kteří se tedy rozhodli eh, se dostavit na rozpravu. A dalším bodem je pojištění přírodních i eh, lidmi způsobených katastrof. Spravodajem je pan Tero. Takže dostanete eh, slovo k první je názoru a potom se podíváme i na stínové zpravodaje. Máte slovo. Eh, děkuji. Eh, paní předsedající, vážení kolegové, já jsem velice rád, že dnes můžeme zahájit projednávání této spletité otázky. U nás eh, musíme eh, zaručit eh, blahobyt občanům a konkurenceschopnost podnikům. A cílem této zprávy je zachovat bdělost při udržování této rovnováhy. Otázkou je, co by Evropská unie mohla udělat, aby eh, přinesla nějakou eh, přidanou hodnotu eh, pro evropské občany. Pojištění si vyžaduje nějaké namírušité produkty, které zohledňují místní podmínky. A vzhledem k tomu, bychom eh, měli zajistit, aby ten místní rámec byl eh, lepší než evropský eh, rámec. Ale ono tomu tak vždycky není. Evropská komise uvedla, že přístup paušální není nejlepší. musí být nepředpojatí vůči nejrůznějším návrhům a Jde o to, aby Evropská unie alespoň napomáhala nějakému systému výměny informací. A i to je obtížné, protože existuje řada různých typů eh, různých škodních událostí a i eh, ty podobné se těžko srovnávají. Já eh, Mm, děkuji za názory jednotlivých politických frakcí a těším se na vaše podněty. Děkuji, pan Langen, za EPP. Děkuji. Já si myslím, že bychom se měli přeci jenom podrobněji podívat na detaily. Komise zelenou knihou udělala první pokus ty čtyři oblasti v oblasti, přírodní, v oblasti pojištění eh, přírodních katastrof a katastrof eh, způsobených člověkem, eh, nějak se k tomu tedy postavit a mm, ten přístup, který zaujala, není vhodný určitě ve všech stejn, členských státech stejně. Pokud jde o přírodní katastrofy, tak tam je určitá hrozba pro obyvatelstvo, zejména finanční a proto funkční eh, mm, eh, systémy pojištění eh, ve členských státech je důležité. Poslední velká voda v Německu vedla k zajímavým výsledkům. Vedlo, mm, vedlo to k tomu, že katastrofy s, nebo povodní, povodně s, minulých let vedly k tomu, že tady byly, byla různá propojištěnost a i e, u malých a středních podniků e, e, byla přijata pasivní a aktivní opatření a došlo k minimum, k minimum škod a u jednoho malého města, například Grima, občanská iniciativa zabránila k postavení příslušné hráze nebo zabránila postavení příslušné hráze. Pokud bychom chtěli stejnou iniciativu v Evropě, tak musíme mít na paměti, že vlastní iniciativu občanů nesmíme ochromit. Vlastní iniciativou toho můžeme eh, dosáhnout víc, než eh, když se bude eh, starat stát. A tak já vnímám tuto zelenou knihu. Nesmíme přijmout žádná opatření, u kterých nakonec vlastní odpovědnost občanů nebude hlavním prvkem. Pokud se podíváme na povodně eh, v oblasti eh, obce Degendorf na Dunaji, tak tam třetina domácností na základě povodní v předchozích letech už eh, měla pojištění, dvě třetiny nikoliv. A když teď stát by plně ty náklady plně přejel, tak jedna třetina by to pojištění vlastně už si nekupovala. Takže tady je jasná, jasný rozdíl mezi vlastním, eh, vlastní iniciativou a státní iniciativou a plošným pojištěním například. To je, myslím, to nejdůležitější, co jsem k tomu chtěl říci. Eh, v různým, eh, různým způsobem Zelená kniha také ukazuje, jak sociální produkt v jednotlivých zemích se váže právě na ty celkové škody. V Dánsku a v Litvě po velkých škodách způsobených bouřemi No tam, tam, tam, tam vidíme, že eh, eh, je to častá škoda. U eh, Řez, Řecka je to zemětřesení, Česko, Bulharsko, Rumunsko a mm, Rakousko mají vysokou pojištěnost na povodně. Ta rizika jsou odlišně rozložená a proto ta řešení, která my nabízíme, se mohou zaměřovat jenom na tato specifika. A otázkou je, jak zvládneme toto a e, jaké podněty vytvoříme, pokud tady bude povinné, e, povinné e, ručení například pro jaderné elektrárny, to je obtížné téma, potom pro plynárny, potom pro těžaře, podívejte se na Mexický záliv, a potom informační práva pro oběti katastrof způsobených lidmi. A potom um, odškodnění. Tady máme směrnici, tady máme tady vazby na směrnici o uh, zprostředkování uh, pojištění. Není to eh, automatické selhání trhu v této situaci, to si uvědomme. Jedná se o odlišnou mentalitu a o odlišné spoléhání se na ručení ze strany státu protože eh, stát to je eh, a to vede k odlišnému ehm, posouzení této věci v jednotlivých zemích. Proto bychom tu zelenou knihu, eh, která je předstupněm k bílé knize, měli posuzovat tak, abychom tyto aspekty úplně ztratili ze zřetele. Děkuji. Děkuji a za SAD je tady pan Paldíny. Evo, hvala. ću iskoristiti priliku da govorim i htio se Děkuji, já e, budu hovořit chorvatsky, jelikož mohu. E, chci poděkovat za to, že tady máme možnost sledovat e, celé jednání v našem jazyce. Doufám, že překlad je v pořádku a že všichni slyšíte dobře. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že tato zelená kniha od Evropské komise je dobrým začátkem. Ta zelená kniha eh, vysvětluje eh, stávající stav, nabízí určitá řešení s cílem zlepšit eh, situaci v Evropě dnešní situaci v oblasti eh, pojišťování proti eh, živelným eh, katastrofám a pohromám. K té zprávě. My bychom měli spotřebitelům nabídnout veškeré nutné informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. A na to se text soustředí. Myslím, že bychom měli dát tomuto ještě větší váhu a domnívám se, že to je téma, které bychom měli diskutovat eh, ještě eh, do větších podrobností, teď myslím povinné eh, pojištění a ta určitá, ty určité typy těch spojených produktů a, vliv, a zapojení státu. Tady jde o to zajistit eh, určitou eh, vyváženou situaci pro všechny zúčastněné strany. Bez tohoto rovnováhy nedojdeme eh, k žádnému pokroku v této oblasti. Děkuji. Předsedkyně, já děkuji vám. Tlumočení fungovalo skvěle, protože máme skvělý tlumočnický tým. Rozuměli jsme všemu. Pan Tomas z Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat komisi za zelenou knihu a panu zpravodaji za jeho slova úvodem. Samozřejmě, že eh, přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem jsou velice neblahé eh, věci a eh, ze zelené knihy vyplývá, že tento počet neštěstí a katastrof stoupá. Vzhledem k oteplující se planetě tento trend bude pokračovat, ale přitom si myslím, že bychom e, měli e, se věnovat tomuto tématu a ne až tolik pojišťování, ale zatím e, je asi zapotřebí přistoupit k řešení těch palčivých otázek, které vznikají, takže i pojišťování. Eh, máme tady eh, za sebou řadu eh, zaplavových situací ve střední Evropě. Naštívil jsem například Magdeburg a musím říct jednou věc po situaci v Oppenheimu a v belgické Tuji v šest, roce 1630. Toto byla opravdu nejvážnější situace a musíme o těchto tématech eh, opravdu diskutovat ještě víc. Státy, z kterých přichází zpravodaj i já, eh, jsou země, které také čelí eh, extrémním výkyvům v počasí. Eh, my máme prostě pravidelně záplavy v zemědělských oblastech téměř každoročně a lidé systematicky podceňují riziko toho, že by se mohly stát obětmi přírodních katastrof my bychom v některých případech eh, měli možná být optimističtější tam, kde jsme velcí pesimisté a naopak. Eh, extrémní výkyvy jsou novým jevem. My, když tak eh, je nazýváme, tak vlastně nepřímo ukazujeme, že nejsme schopni eh, přijmout skutečnost, že bychom se k těmto záležitostem měli postavit pevněji a konkrétněji a celá diskuze je tím ovlivněna. Otázka povinného pojištění, tak jak je zmíněna v textu. Já musím říct, že jsem se zatím neměl čas seznámit s tím, jak se tyto věci věci řeší v jednotlivých členských státech. Znám pouze naší situaci, ale vzniká tady celá řada zajímavých otázek. Eh, měli by například řekové platit eh, za potopy v eh, povodí Labe v Německu, když samozřejmě by dávalo smysl ty náklady združovat, tak samozřejmě Eh, jsou tady ještě další otázky Eh, eh, víme, eh, jakým způsobem jsou někdy toky regulovány a jak tak se celá problematika ještě zhoršuje. Celá řada lidí se staví domy v těch zátopových oblastech. Je otázka, jak také pomoci vodním tokům, aby byly méně rizikovějším faktorem. Je to také otázka ceny těch pozemků a tak dále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 přijmout běžná ochranná opatření, tak vznikají větší rizika, ale kdo pak je ten, kdo nese největší odpovědnost? My víme, že určitá část obyvatelstva se prostě nechce podílet na těch povinných režimech pojištění. A jak víte z toho příkladu, který jsem uvedl o řecích, kteří by měli vlastně pomáhat Němcům, tak se jedná zdali, o to, zdali bychom měli jít cestou celoevropského systému či pouze e, cestou jednotlivých národních opatření. Toto je pouze první e, výměna názorů k tématu, takže já už dál pokračovat nebudu. Provokativních otázek e, jsem E, již pár položil, e, takže se e, předkládám, před, předpokládám, že s kolegou se ještě o tom budeme moc pobavit ve finštině. Předsedkyně, to je dobré, abychom byli trošičku provokativní, alespoň se rozproudí diskuze, prosím. Mě vždycky překvapí, co Finové považují za provokativní. Ale každopádně, abychom eh, tady zaprokoval nějakého Němce, tak toho potřebujeme trošku víc, vážený kolego. Nejdříve bych eh, rád řekl, eh, že je skvělé tady slyšet chorvačtinu. Vítejte. Těšíme se na spolupráci. Ale pokud jde o obsah, tak zatím nemáme žádnou společnou linii ve frakci. Musím říci, že mám některé zásadní pochybnosti k tomuhle všemu. Už Werner Langen o tom vlastně také uh, hovořil, že v téhle věci tady je uh, silný problém uh, morálního hazardu. A ten uh, vzniká právě také proto, že pokud je tady nedostatečná pojištěnost, tak je tady eh, silná tendence politiků eh, zaplatit těm, kteří si eh, pojištění neplatilo. V Německu jsme toho pravidelně svědky, protože velké přírodní katastrofy to jsou takové národní momenty, momenty, kdy lidé soucítí s ostatními trpícími a proto je velice těžké odvážit se a neplatit těm lidem. Ovšem pokud jim eh, něco zaplatíte, tak už potom nemá smysl si brát pojištění a za druhé, a to tom hovořil Werner Langen, snažit se o eh, nezbytné eh, změny. A mezi těmito extrémy, nebo těmi extrémními řešeními, jako povinné pojištění, abychom se vyhnuli těm problémům státních záchran, nebo říct, no my jsme země, kde lidé stojí bok po boku a nechceme mm, vytlačit lidi, eh, kteří eh, žijí v oblastech, eh, které už jsou bydlé tisíce let, ale kde pojištění vždycky bude drahé. Tak potřebujeme nějakou solidaritu, tak jako tak, ať už tím, že budeme dotovat pojistky, nebo budeme chtít, aby pojišťovny nabízely eh, dobré pojistky, které potom bude muset platit někdo jiný, nebo budeme chtít, eh, aby tam ty lidé nebydleli, nebo eh, budeme přijmo, přijímat, že stát vždycky budou zachraňovat ty postižené a politici se postaví před kameru zrovna v tom moment, kdy to bude obtížné, důležité. Takže prostě řešení je, není jasné. Já jsem přesvědčen, že nejsem přesvědčen, že potřebujeme jednotný přístup. Takže opravdu by mě zajímalo, jak si komise myslí, do jaké míry, že je eh, z hlediska subsidiarity ospravedlněné mít eh, ten přístup, eh, že jedna velikost pasuje všem. Jak také říkal pan zpravodaj ve sdělení, jsou eh, některé mnohem praktičtější myšlenky ohledně toho, kde by Evropa mohla mít přidanou hodnotu. Výzkum a zkušenosti, eh, správná praxe v této oblasti. Potom je tady také strategie, eh, koordinovaná strategie přeshraničních rizik Důležité je také, abychom neměli eh, morální riziko mezi členskými státy. Jeden členský stát eh, si eh, postaví bariéry a potom do toho druhého přiteče ta voda, přiteče ta voda ještě intenzivněji. Mezi Nizozemskem a Německem by toto mohl být problém na Rýně. Ale jsou tady také další příklady. Myslím si, že Evropa se do toho vkládá, pokud je tady nějaká otázka hospodářské soutěže, takže třeba... Hm, Eh, když v některých zemích se eh, pořádně pojišťují jaderné elektrárny a internalizují se ty náklady rizika a jinde ne a máme eh, rostoucí energetický trh, tak je tady problém hospodářské soutěže. A to samozřejmě je opravdu katastrofa potom způsobená člověkem. A u těchto případů by tady měl být jasný evropský rozměr. Takže myslím si, ve své, že ve své práci, kterou povede kolega Jean-Paul Bezes, který tady dnes s námi není, eh, se budeme muset zabývat pečlivě tím, eh, kde zvolit to paušální řešení pro všechny a kde je eh, opravdu důvod z hlediska principu subsidiarity hledat jednotné řešení. Čili zamýšlíme se nad tím, co se má dělat na evropské úrovni a kde je to jenom nějak, nějaký hodnotový soud, pokud jde o solidaritu, kterou bychom měli mít. A já nejsem plně přesvědčen, eh, že to eh, víme. A proto bych byl rád, aby to komise nějak ještě vysvětlila. Mr. Kamal. Pan Kamal za ECR. Děkuji a já budu ještě hovořit za Ashleyho Foxe, eh, který je naším novým zpravodajem, tak něco vám přečtu za něj. Zkusím se to eh, říct co nejzajímavěji a neklást to příliš provokativně. Eh, nikdy se neptejte Němců, aby byli provokativní. Eh, pan Fox vítá snahy EU e ohledně adekvátnosti pojištění v této oblasti, ale to, co vidí v tom návrhu, tak s tím opravdu nesouhlasí s tím návrhem povinného pojištění. Pokud jde o to, že je to prakticky Eh, neproveditelné, jako jsou odhad, odhadovatelné náklady a tak dále. Jak může komise ospravedlnit eh, po eh, vinné pojištění v době, kdy už mají rodiny povinné, tedy velké výdaje s ničím jiným. A říká, že pokud žijete v nějaké katastrofální oblasti, tak už jste vlastně pojištění, pokud na to máte a měla se to rozdělovat, rozhodovat na národní úrovni. Když hovoříme s některými kolegy, a říkají, kteří říkají, že tam někde byly povodně, a přesto si tam lidé pořád bydli, budují nové ve stejné oblasti jako eh, před povodněmi, tak jde prostě na, eh, o danou vládu, například o českou vládu, aby eh, rozhodla, že se tam nebude stavět. Čili eh, zaměřme se eh, na harmonizaci eh, pojistných smluv, aby to bylo zjednodušené pro spotřebitele, aby lépe informovali o rizicích a preventivních opatřeních a povinnost pojistit se nechme na jednotlivé spotřebitele. Tím končí poznámky pana Foxe. Okay, um, Mr. jste jenom stručně něco? Já jsem ještě na něco zapomněl. Je tady ten konzultační proces a mohla by se k tomu eh, komise vyjádřit. Eh, konzultace došla eh, ke konci 30. června. Už je tady nějaký výsledek, zejména pokud jde o ty právní otázky, na které se tam narazilo, že se jedná o občanskoprávní věc a, některý, některé členské státy které na to nepřistoupí na jednotnou úpravu. mohli byste k tomu něco říct? Máme tady prosím někoho z komise, aby odpověděli na tuto otázku. No já myslím, že to je velice zajímavá uh, diskuse. Uh, ale myslím, také mám určité otázky, jak eh, toto řešit, kde je přidaná hodnota, protože já chápu některým případům tak, že prostě některé katastrofy není možné pojistit. Je stejná představa komise, nebo může, může nám komise vysvětlit eh, tyto věci, odpovědět na otázky, kde, kde je ta přidaná hodnota, nebo kde se vyplňují nějaké mezera. Eh, tady je také hovořeno o zlepšení trhu. Jak se tady zlepší trh? Prosím komisi. Děkuji. Já jsem tady ve výboru poprvé, tak se omlouvám, že možná eh, nebudu mít dost systematický, eh, systematický přístup eh, k té řadě otázek, které tady zazněly. Já pracuji v DG Markt a naše DG koordinuje zelenou knihu. Je to práce, kterou provádí řada útvarů různých DG, DG Sanko, včetně justice, klimatických změn, Eh, ECOFIN, ale také TAXUD, DEVCO a další. Takže my se tady do jisté míry snažíme eh, držet povědomí o této otázce, která je stále relevantnější v Evropě, co je otázka přírodních katastrof i člověkem způsobených katastrof. V naší zelené knize Eh, jsme se snažili být trochu provokativní, ale také trochu pedagogičtí. Snažíme se udržet určité povědomí a porozumění eh, celé věci. Zda Unie může v této věci něco udělat. Eh, vidíme, že v celé řadě členských států se nacházejí řešení, pro této katastrofy, ať už přírodní či člověkem způsobené. A jiné členské státy zase mají poždění oproti těmto, takže my se snažíme jednak učit se jedni od druhých a zvýšit povědomí, to je také ta perspektiva této zelené knihy a snažíme se také zkoumat, zda eh, je možné zde působit na úrovni EU. Pokud jde o konzultaci, tak musím říci, že konzultace eh, proběhla v červenci. My teď stále ještě vyhodnocujeme odpovědi Dostali jsme zhruba 65 odpovědí od různých partnerů z různých eh, členských států, parlamentu, ale také od spotřebitelů i od pojišťoven. Odpovědi si myslím, že budou brzy k dispozici na naší webové, webových stránkách, eh, včetně našeho mm, vyhodnocení. Děkuji. Řekl jste 65 odpovědí v rámci té konzultace? nebo 75. A jaké typy organizací odpověděly? Jako příklad. Eh, pokud si správně eh, zpamatuji, tak jsou tam zajišťovací, pojišťovací eh, podniky, makléři, mm, ale i další, jako myslím, mm, že i místní zastupitelé, ale také vlády, parlamenty, a i Združení spotřebitelů. Děkuji. Nevím, zda to odpovídá na všechny otázky, ale pakliže jsou nějaké další otázky, bude vám možné poslat tyto otázky e-mailem, že? Vy jste tady poprvé, tak já vás tady vítám. Ehm, my ehm, Děkuji a teď se vracím zpátky ke zpravodaji aby eh, schrnul diskusi a řekl nám, jak chce dále postupovat. Děkuji. Já jsem eh, s velkým zájmem vyslechl diskusi. Eh, myslím, že víceméně se shodujeme v názorech Eh, a to, co zaznělo v diskusi, odpovídá i mým představám a proto si myslím, že můžeme velice dobře na tomto základě postupovat vpřed. Připravuji text zprávy, který bude brát v úvahu vše, co tady zaznělo. A myslím, že určitě budeme moci dospět ke zprávě, Eh, která bude konsensuálně přijata. Děkuji. Děkuji a časový harmonogram 14. října. Myslím, že kolegové z komise eh, také eh, řekli, že můžeme mít přístup k těm odpovědím v konzultacích a 22. října pro pozměňovací návrhy hlasovat ve výboru budeme 17. prosince a na plenárním jednání to bude na zasedání tedy 1. února. Děkuji vám, vážení kolegové, děkuji také komisi za vystoupení. A teď bych ráda pokročila k dalšímu bodu. The, Máme trošičku předstih eh, oproti našemu programu, takže musíme počkat eh, na našeho pana kolegu. Volali jste mu? Ano, tak eh, prostě počkáme, až přijde pan kolega. We have our shut. Ehm, máme tady stínové navrhovatele. Ne jednoho, jednoho, ano, paní Klíve. Sven tady také není. Ale je tady, on se přestěhoval. Já jsem se dívala jinam, takže Sven tady je také. Takže chybí nám jeden stínový navrhovatel plus navrhovatel, takže pár minut přestávka. Ale prosím, neodcházejte. Neodcházejte. To se pak už špatně vracíte. Možná, že neskončíme trochu dřív. Tak já poprosím, aby se e, zavolalo ještě navrhovateli, uvěřilo, se, že tady skutečně Okay, so it's the last point, in fact, today. On to je totiž už poslední bod na dnešním jednání. We cancel these two, that's right.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 We're, going, I think we're ready to start. Our rapporteur is here. Uh, well, I, as I always say, the most important people are here. Takže zpravodaj tady už máme, uh, takže můžeme začít. Nejdůležitější lidé jsou tady, jsou tady stínoví uh, zpravodajové, takže se můžeme do věci pustit. Prosím, pan Berto, mohl, ho, můžete ho někdo požádat, aby se posadil? Já italsky nemluvím. Mluvím německy, francouzsky a trochu turecky. Nebo a trochu všechno. You're leaving, but you're one of my shadows. Don't leave. <laughs> okay. Tak. Um, uh, tak pane Bertote, vítám vás tady, máme trošku předstih, omlouvám se, ale čekáme na vás už jenom. Pracovali jsme trochu rychleji a mm, dodrželi jsme přesně čas s komisařem, takže ty časy jsou vždycky jenom takové orientační. No, tak jsme rádi, že jste přišel a jsme připraveni vás vyslechnout, prosím. Paní předsedkyně, já se omlouvám za to vše, co tady eh, dneska řeknu. Já pracuji eh, poprvé na zprávě, tak se obávám, že budu mít i určité problémy. Ne, ne, ne, nemusíte se omlouvat, prostě já jsem jenom vysvětovala, proč jsme na vás čekali. A teď už prosím nějak se nerozpakujte a pustíte se do svého vystoupení. A tak. No, já chci říct, že jsem mohl udělat i určité chyby v zpracování svého textu. Takže téma, které mě bylo svěřeno, to jest finanční účast zaměstnanců na eh, ziscích společnosti. To je téma, které mě přivedlo eh, ke snaze posoudit eh, různé možné nástroje. Uvažoval jsem tedy o různých nástrojích a sepsal jsem jejich seznam. Můžeme tedy počítat s účastí pracujících na ziscích podniku prostřednictvím eh, upsání určité části eh, kapitálu podniku nebo eh, upsání, připsání určitých aktiv které budou v podniku vyhrazeny pro zaměstnance. To znamená, že ten finanční nástroj vlastně ani tak nezajímá ten podnik, ale zajímá zaměstnance. Především se to týká e, výnosu z tohoto kapitálu, což by mohlo nakonec přinést i určité e, daňové úlevy. Pak je jiná možnost financování prostřednictvím e, výplaty, odměny, tedy podnik počítá s tím, že určitá část odměny je hrazena prostřednictvím eh, vydání cených papírů podniku, jako například akcí, z portfolia daného podniku. A tady eh, fiskální aspekt to může opět být eh, ve prospěch podniku. Protože to, co je tady vystaveno podnikem, to je vlastně eh, čistý příjem pracovníků. Parametry, kde je možné působit z fiskálního hlediska, to je například nominální hodnota ceného eh, papíru nebo možnost eh, realizovat tento cený papír na trhu a podobně. Jsou tady různé parametry, které by umožnily zohlednění fiskálního aspektu, tedy aby to nebylo pro podnik příliš drahé a aby to eh, byl skutečný příjem pro pracovníky. Další možný systém při financování odměny pracovníků, aby měli podíl na zisku, v době krize, zejména v době krize, by to dokonce mohlo být velice zajímavý nástroj. Bylo by možné financovat systém financovat příspěvky eh, pro pracovníky, kteří museli podnik opustit, eh, stali se nezaměstnanými eh, a to prostřednictvím různých zdrojů financování, včetně dotací, což by mohlo pak zase vést k obnovení činnosti podniku. A e, podniku by to pak umožnilo opět e, nabrat e, ty původní pracovníky. Jistě nesmíme ztrácet ze zřetele rizika takového financování. Myslím, že ratingové agentury nebo úvěrové instituce musí informovat o rizicích, které přináší takový typ financování. Tady by bylo dobré mít odlišné normy, když jde o podniky kotované na burze. Nemůže to být stejné jako pro malé a střední podniky, které nejsou kotované na burze. Víme velice dobře, že podnik kotovaný na burze prostě vydává cené papíry, které mohou být okamžitě zpeněženy. Eh, jinak eh, se na to vztahují odlišné předpisy. Čili to všechno jsou úvahy, kterými jsem se zabíral eh, u tohoto tématu. Diskuse je stále otevřená. A já chci jenom připomenout, že my zodpovídáme jen za část zprávy a důležité je vědět, co dělají další kolegové. Dobře, teď máme před sebou stínové zpravodaje. Jedná se o text, který vlastně kde máme výhradní pravomoce, jsou to všechno naše oblasti, daňové stimuly a tak dále. E, takže teď, jak jsem řekla, jsou na řadě stínoví zpravodajové. E, e, je tady paní Klíva jako první na mém seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala panu zpravodajovi za jeho přispění eh, a příspěvek. My jsme měli velice důležitou diskuzi k podílu zaměstnanců na, zisku, eh, na ziscích společností v posledních letech celé řadě eh, podniků se státní účastí došlo k situacím, které vedly k tomu, že se tady ukazuje nutná změna e, v postavení zaměstnanců e, vzhledem k podílu na e, ziscích firem. Je tady určitá tendence podpořit tyto snahy i na úrovni Evropské unie. Musíme vytvořit takový rámec, který by uh, přišel s definicí těch hlavních směrů a uh, také zavedením takovýchto režimů pro účast zaměstnanců na ziscích společností napříč Evropou uh, bylo by dobré, kdyby existoval homogenní právní rámec, Myslím, že komisař Barnier eh, nám to již eh, v loňském roce přislíbil během jednoho ze slyšení. Souhlasíme se s eh, pravodajem v tom smyslu, že bychom se měli soustředit v těch krocích na dlouhodobou vizi, na udržitelné zapojení a dobrovolnost. Myslím, že tento aspekt té dobrovolnosti je také důležitý. Je to přece na zaměstnancích, aby se rozhodli, zdali se na těch režimech účasti chtějí podílet či ne. A co se týče daňové eh, politiky a dalších oblastí a účasti zaměstnanců na ziscích, tak samozřejmě je to věc mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a odborovými organizacemi. V neposlední řadě je třeba, abychom zajistili rozšíření těch nejlepších možných postupů, které již v Evropě existují, napříč eh, celým eh, územím Unie. Situace na severu a jihu je velmi odlišná, co se týče těchto režimů účasti zaměstnanců na ziscích firem. A jeden z důležitých bodů je samozřejmě možná, eh, možné dvojí zdanění. To představuje problém. A otázka ještě většího omezení volného pohybu zeměstnanců se v tomto směru také nabízí. My, zapotřebuje, my potřebujeme také e, aby Evropská unie pomohla vnitrostátním orgánům při e, koncepci těchto e, režimů definici priorit. Daňové stimuly jsou samozřejmě klíčem pro účast, která bude korunována úspěchem. A to, co je zmíněno ve zprávě ohledně eh, takzvaného ownership eh, plánu, eh, tak tady je samozřejmě otázka ještě důchodových sazeb a dalších oblastí. Je třeba také zamezit tomu, aby se tady nezaměnovaly platy s podílem na zisku, aby toto nebezpečí nebylo zaměstnavateli využíváno a musíme se zamyslet ještě na dalšími otázkami, tou evropskou úrovní celého projektu. Myslím si, že je opravdu důležité, aby to bylo dobrovolné, abychom měli dlouhodobou vizi, ale myslím, že je také třeba se soustředit na principy kvality, které by umožnily e, to, aby všichni zaměstnanci měli rovné příležitosti v přístupu k těmto režimům. A e, rovněž je třeba zajistit maximální obezřetnostní dohled. Takže já v tomto směru předložím určité pozměňovací návrhy. Už teď děkuji předkladateli za text a těším se na budoucí spolupráci v této oblasti. Děkuji. Další je pan Deba. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já děkuji eh, zpravodaji za odvedenou práci. Já si myslím, že celá tahle eh, debata se zaměřuje na širší téma. Eh, zprávy a řízení akciových společností, protože eh, to eh, se točí o mnohem, o kolem mnohem více než jenom odměňování. Tohle je konkrétní věc samozřejmě, ale účast zaměstnanců na obcích a podíl na riziku, musíme se prostě postarat o to, aby veškerá motivace pro zaměstnance byla správně nastavená. Myslím si, že když zavedeme eh, tenhle systém, tak tomu tak bude. Samozřejmě musí to být dobrovolné, musí to být nabízeno v určité fázi zaměstnancům, kteří se toho chtějí zúčastnit. Myslím si, že to je velice důležité a v naší vlastní zemi jsem viděl, že spousta lidí se toho nechce účastnit, protože eh, s tím souvisí určité riziko. To riziko samozřejmě je, že jakmile budete mít finanční účast ve firmě, tak vám to může eh, jít nahoru, ale také dolů. A ty informace, které eh, se poskytují inform- zaměstnancům, jsou velice důležité ohledně rizik tedy. Nejsem si jistý, jestli ratingové agentury by se do toho měly eh, zapojovat, protože, jak jste říkali, u kotovaných společností je to velice snadné. Jedná se v tuto chvíli také, nebo v ten daný moment o eh, likvidní aktivum, kdežto u malých firm nikoli. Takže otázkou je, kolik firm bude používat takovéhle odměny. Já říkám, že to nikdy nesmí nahradit eh, normální plat člověka. A to eh, také souvisí s tím, že daňový systém, který eh, se uplatňuje, by měl být jiný. A v tom smyslu je tady také přeshraniční otázka dvojího zdanění. A v, jiný, v různých členských státech je různé zdanění a hm, tohle trochu harmonizovat by bylo důležité. To, že také navrhujete aby eh, starší eh, například mohli eh, se účastnit a investovat do firm, tak to je v pořádku, ale mm, neměli by získat jiné možnosti než externí investoři. Nevím, proč by bývalí zaměstnanci na odpočinku měli dostávat jiné prostor, jiný prostor než cizinci. Tolik tedy mm, mé poznámky, dáme tam několik pozměňovacích návrhů, ale celkově si myslím, že odměňování a dodatečné odměňování zaměstnanců je důležité téma, eh, které eh, by se mělo řešit v praxi mnohem více, protože eh, pokud jde o motivaci a cíle firmy, tak je to určitě důležitá záležitost a tady můžeme učinit pokrok před. Dobře, tak teď to dáme zase tady zpravodaji slovo, protože tady není stínový zpravodaj zelené. Máte slovo. Děkuji vám, eh, kolegové, za vaše eh, podněty. Poukázali jste na otázku, eh, o které já jsem mm, se nezmiňoval ve zprávě, a sice dobrovolná povaha tohoto pro zaměstnance. V prvním ehm, odstavci konkrétně uvádím, že eh, by to mělo být dobrovolné pro zaměstnance. A také eh, zdůrazňuji, když hovořím o malých a středních podnicích, že eh, rozhodování o tomto, o té účasti, by mělo být dobrovolné a trvale udržitelné dlouhodobě. Také jsem chtěl zdůraznit možnost toho, eh, že by se zaměstnanci eh, mohli účastnit eh, individuálně nebo ve skupině, takže odbory nebo penzitní fond soukromý, přesto tam by mohli vstupovat kolektivně tedy. A to by mohlo pomoci dosáhnout určitého kritického objemu, pokud jde o stabilitu té investice. Potom také účast bývalých zaměstnanců. A bývalých zaměstnanců na stejné úrovni. A tak to je dobrý nápad, ale možnost, aby bývalí zaměstnanci když říkám mm, bývali, eh, tak nemyslím eh, ti, kteří, ty, ty, ty, kteří eh, šli do důchodu, ale ty, které eh, firma propustila. To by mohlo eh, vést k vytváření nových pracovních míst. A tyto, tato pracovní místa by měla být eh, prioritou, prioritně rezervována pro bývalé pracovníky. No je prostě myšlenka, nevím, jestli s tím úplně souhlasím, ale je to prostě uh, směrem uh, k té závěrečné zprávě. Děkuji. Takže lhůta pro pozměňovací návrhy je 30. listopadu a potom eh, projednáme eh, toto 25. a budeme hlasovat stejný den. A potom eh, samozřejmě na plenárním zasedání to se ještě odsouhlasíme s výborem pro zaměstnanost 13. ledna. Takže vám připomenu těm, kdo jste tady, ti z vás, kteří jste ti neú, kteří jste vydrželi až do konce. Zítra začíná v 10, ne v 9 a bude mít výměnu názoru evropský, o evropském semestru se zástupci národních parlamentů od 3 do 30 eh, a potom bude mít eh, ještě další body po konci toho jednání s národními parlamenty. Takže vám eh, přeji hezký večer a děkuji vám za účast a za velice pozitivní a konstruktivní účast.